Right, um, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že zahájíme schůzi. Vidím tady dostatek lidí, kteří mají na starosti první bod na pořadu jednání, takže myslím, že můžeme pomalu začít. Nejprve krátké oznámení. Moc se omlouvám za to, že nikdo nemáte dokumenty. Pokud jste si je zrovna nevytiskli sami, Zdá se, že to je z toho důvodu, že se tiskne pořád v Lucemburku a, a ty dokumenty jsou v nákladáku cest, na cestě z Lucemburku a tři výbory tři výbory pořád ještě nedostali dokumenty. Doufám ale, že přesto budeme schopni pokračovat smysluplným způsobem ve své práci. Takže poprosím vás, abyste přijali pořad jednání s tím, že bereme v úvahu poslední změny. Mezi poslední změnou také je, že nebudeme mít rozpravu o zprávě o derivátech, která proběhne ve Štrasburku 8. března. Považuji tedy pořad jednání za schválený. Bodem číslo 2 je schválení zápisu ze schůze 9. a 10 listopadu, 23. listopadu a 7. prosince. Mám pocit, že se nám daří postupně schválit neschválené zápisy. Máte někdo nějaké připomínky? Pakliže ne, tak je považuji za schválené. Nyní sdělení předsedkyně. Tak, už jsem vám řekla, že budeme mít mimořádnou schůzi ve Štrasburku v pondělí 8. března Víme už v kolik? Ano, víme, v 19 hodin. A na pořadu jednání budeme mít právě zprávu týkající se trhu z, deriv, deriváty a uh, budoucí politické kroky v této oblasti, takže prosím si to poznamenejte. Potom máme bod 5, to je společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Uh, Spravodajem je pan David Kasa. Funguje to? Ano. Paní předsedkyně, musím říct, že jsme neměli příliš mnoho pozměvacích návrhů a ty pozměvací návrhy, které byly předloženy, byly poměrně jasné, takže se pokusím je probrat velmi stručně a podívat se pouze na kontroverzní otázky. Celkem jsme dostali 10 pozměňovacích návrhů, z nichž dva byly mé vlastní. Ty mé se právě týkaly možnosti toho, aby malé a střední podniky mohly používat eh, program a hotovostního účetnictví. Podle stávajících pravidel členské státy mohou povolit malým a středním podnikům, aby používal takovýto program, který umožní malým a středním podnikům vykazovat DPH na základě přijatých a vydaných pladeb a nikoli na základě vydaných a přijatých faktur. Na základě těchto návrhů Ehm, členské státy budou muset poskytnout podnikům tuto možnost a následně celý systém bude flexibilnější a malé a střední podniky se budou moci rozhodnout, který systém pro ně funguje nejlépe. Je to také v souladu s iniciativou Small Business Act. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zkrátit období, po které musí být ukládány faktury, fakt, eh, archivovány faktury. Návrhem bylo, zkrátit šestiletou lhůtu na tři až pětiletou. Nemyslím si, že by to nějakým způsobem omezilo podniky, především tehdy, pakliže se budou moci pro archivaci faktury převést na, do elektronické podoby. PVC vydali zprávu v roce 2008, podle které se ukazuje, že v jednotlivých členských státech se pohybuje délka archivace faktur mezi pěti až sedmi lety. Návrhem komise je tedy harmonizovat tato pravidla a myslím si, že zprůměrovat to na 6 let je eh, spravedlivým kompromisem. Myslím si, že to velmi prospěje podnikům, pakliže budou mít možnost archivovat faktury v elektronické podobě. A z toho důvodu souhlasím s těmi, kteří předložili podměňovací návrhy dále vyjasňující tuto záležitost. Budu ochoten diskutovat o možnostech dále vyjasnit tento text, bude to totiž mít dopad na možnost pro podniky a ukládat, archivovat faktury v elektronické podobě. Já jsem proto, co navrhuje komise, tak e, v tom smyslu, že se mně také líbí, aby papírové a elektronické faktury měly stejné postavení. Je to velmi dobré pro podniky Určitě to pomůže bojovat proti podvodům a to, že v tuto chvíli ještě nemáme eh, elektronické podpisy všude, je nevýhodou, která nepřevažuje výhody. Některé členské státy už umožnily, aby elektronické faktury měly stejnou váhu jako faktury papírové. I bez výměny elektronických údajů a elektronických podpisů nezaznamenaly žádné nárůsty podvodu Používání nových technologických nástrojů, jako třeba data mining, nám umožní zjistit pakliže existují nějaké nesrovnalosti mezi eh, faktorami. A následně tedy není potřeba vyměňovat data elektronicky či vyžadovat elektronický podpis. To by bylo nadbytečné. Jakékoliv navýšení používání elektronických faktur povede ke snížení potenciálu podvodu a to právě proto, že existují nové nástroje, které by to odhalily. Souhlasím tedy s pozměňovacím návrhem, který předložil pan Fox, týkající se programu Fiscalis. A rádi bychom také dále vyjasnili znění jeho pozměňovacího návrhu a už se blížíme kompromisu. Rád bych poděkoval všem, kteří mě pomohli při práci na této zprávě kteří eh, byli přístupní k dohodě na pozměňovacích návrzech. Myslím si, že brzy budeme moci hlasovat o textu, který bude pro všechny přijatelný. Děkuji. Také děkuji. Chtějí stínoví zpravodajové vystoupit? První pan Fox už se přihlásil, takže vám dám slovo a pokud ostatní budou chtít, tak mohou se také přihlásit. Děkuji, paní předsedkyně. Skupina ECR je spokojena se zprávou, kterou předložil pan zpravodaj. Vítáme také smysluplné pozměvací návrhy, jejichž cílem je snížit byrokratickou zátěž podniku. Umožňují členským státům tam, kde je potřeba vytvářet vlastní pravidla a vyjasňují také návrh komise. Podporujeme zpravodaje v několika oblastech. Za prvé pozměňovací návrh 1, za druhé 2, 6, 8, 10 a 11 vzhledem k tomu, že tyto návrhy snižují administrativní zátěž podniků. Podpoříme také návrhy 3, 5 a 7, a to z toho důvodu, že členským státům dávají možnost vytvářet vlastní pravidla tam, kde je to vhodné. Co se týče pozdějovacího návrhu 4, tam to uh, eh, projasní legislativu, takže to podporujeme. Nepodpoříme pozměňovací návrh 9, byť jsme ochotni dále spolupracovat s panem Kasou na možném kompromisu. Souhlasíme s tím, že, technické, že technická pod, pomoc a výměna informací by měly být podporovány pro výměnu informací v členských státech, ale nedomníváme se, že by měly být poskytovány další finanční pomoci, protože si myslíme, že to je, že to je zodpovědnost členských států. Jsme ochotní podpořit pozněcí návrhy, které předložili pánové Taylor a Smith, které opět vedou ke snížení administrativní zátěže pro podniky. Děkuji. Zdá se, že nikdo jiný slovo nechce. Ramon vystoupí za pana Smithe. Ano, jak vidíte, nejsem Ule Schmidt. Jsem ze skupiny liberálů. Kolega je v Kodani, nemohl se dostat do Bruselu, tak mě požádal, abych jej zastoupil a poslal mě své poznámky k vystoupení. Za prvé chci, abych poděkoval panu zpravodaji za dobrou práci. Jsme velice rádi, že jsme se shodli na potřebě snižovat administrativní zátěž, především pro malé a střední podniky, ale máme dva body, které zmínil Oli Schmidt během poslední rozpravy. Nesouhlasí s pozměňovacím návrhem číslo 3. To je jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které nepodporuje. U trojky se Olišmi domnívá, že bychom měli ponechat znění komise. V opačném případě je totiž riziko, že některé členské státy budou uplatňovat přísnější pravidla na své podniky, což by šlo proti cíli jeho návrhu a nesnížilo by to administrativní zátěž pro evropské podniky. Oli Schmidt se také staví proti pozměňovacímu návrhu 14 od paní Gely. Cílem směrnice je totiž zjednodušit používání elektronických faktur, zatímco pozměňovací návrh paní Gely jde proti tomuto cíli tím, že vyžaduje používání elektronických podpisů a elektronické výměny dat. Podniky tento systém kritizují ve Švédsku navíc mají velmi dobré zkušenosti s elektronickými fakturami i bez používání těchto nástrojů a vůbec tam nemají elektronické podpisy v nějaké eh, sofistikovanější podobě. Takže pozněcí návrhy Oliho Šmita chtějí snížit administrativní zátěž pro evropské podniky, především ty malé a střední, tím, že jich se jasně řekne, že papírové faktury a faktury v elektronické podobě mají stejnou platnost. Oli Schmidt také podporuje to, aby podniky měly možnost pro archivaci převést papírové faktury do elektronické podoby. Je ochoten to připojit ke svým pozměňovacím návrhům, tak aby eh, bylo zcela jasné, kam míří. Na druhou stranu je důležité, aby podniky si vytvořily tu nejlepší praxi a je potřeba nechat rozhodnutí na nich. Děkuji.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 váš jazyk není naprogramován pro dnešní jednání. Zvládnete to anglicky nebo v jiném jazyce. Je to škoda. Z nějakého důvodu. Takže budu mít možná větší štěstí příště. Chtěl jsem poděkovat panu Kasovi. Je velmi důležité, aby naše společná snaha snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky byla korunována úspěchem. Jak víte, existuje v Evropě 90 milionů malých a středních podniků a je velmi důležité, aby zejména v období ekonomické krize jsme jim pomohli co možná nejvíce, aby byli efektivní ve službách, které poskytují a neměli bychom je zatěžovat službami, které může vykonat někdo jiný, například eh, finanční úřady. Já jako stínový zpravodaj jsem chtěl být maximálně konstruktivní a mé pozměňovací návrhy také jdou eh, cestou další redukce administrativní zátěže. A vyzývám vás, abyste podpořili tyto návrhy, zejména například eh, pozměňovací návrh 18, který se týká eh, překladu eh, faktur do úředních jazyků. Někteří z nás si myslí, že to by mohla být eh, podstatná zátěž zejména pro malé podniky. A pokud je třeba překlad, mělo by to být řešeno samotnými finančními úřady a nemělo by to být předáváno k řešení podnikům. A záměr dalších pozměňovacích návrhů se ubírá stejným směrem, tedy chceme, aby tato nová směrnice byla schválena. Děkuji. Děkuji. A ještě jednou se omlouvám za to, že nemůžete hovořit vlastním jazykem. Pan Dýma za komisi. Chcete něco říci? Kde je? Okay, yes, Mr. Dima. Pane Dimere, děkuji. A děkujeme za pozměnací návrhy, které jsou v duchu toho, čeho chce komise dosáhnout, alespoň v hrubých lisech. Nebudu komentovat všechny navržené pozměňovací návrhy ale chci snad vysvětlit eh, jenom některé otázky, které se staly předmětem hlavních. Tady, a tím se dostávám za prvé k bodu, který byl zmíněn, pokud jde o formu, jak faktury mají být skladovány. Komise navrhuje vypuštění současného článku 287 odstavec B, který umožňuje podnikům, aby přešli na ukládání faktur v elektronické podobě, i když originál byl v papírové podobě. Takže toto je skutečně řešeno v návrhu komise. Avšak, co se týče délky skladování, na základě komparativních studií toho, jak se postupuje členských státech jsme dospěli tedy k závěru, že období 6 let odráží průměr toho, co v současné době členské státy popisují jako dobu ukládání. A také tedy to je vlastně doba, po kterou je třeba ukládat faktory z hlediska daňové zprávy. Celý návrh je samozřejmě snahou o nalezení oprávněných zájmy, kompromis mezi oprávněnými zájmy daňové zprávy a nezbytným snížením administrativní zátěže. A druhá, druhý bod, kde jsme měli pocit, že kontrolní účely daňové zprávy musí být respektovány, jsou například po 18 otázka překladu. Náš přístup byl překlad nemůže být vyžadován systematicky, ale mohou nastat situace, kde je, je překladu potřeba. Poslední poznámka z mé strany s vaším svolením je k návrhu 19 z pera pana Fokce. Otázka elektronické administrativy, zlepšené spolupráce členských států v této oblasti. To je nesmírně důležité pro Evropskou komisi a my se velmi tímto intenzivně zabýváme. A nedomníváme se, že by formulace v tomto smyslu měla být zahrnuta ve směrnici o DPH, protože program Fiscalis a další nařízení existují a mají právě tento účel. Děkuji ještě jednou. Děkuji. Pane Kaso, chcete zareagovat? Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit malcky. Chtěl bych eh, mít možnost tlumočení A jsem velmi spokojen s eh, poznámkami, které jsem slyšel dnes odpoledne. Máme dost času eh, nalézt kompromisy u těchto návrhů. A myslím, že hlavní cíl komise i mé vlastnice tedy bylo mít méně byrokratických potíží pro malá střední podniky. A také bychom chtěli zajistit, že členské státy budou mít volnost schválit tyto iniciativy i jiné. A nakonec budeme mít efektivnější systém, než máme dnes. Jsem velmi spokojen s prací stínových zpravodajů a kolegů v tomto výboru. A chci vás ubezpečit, že příště, až se dostaneme k hlasování, tak budeme mít zprávu, která každého uspokojí. Děkuji vám. Děkuji. Mnohokrát hlasování je naplánováno na schůzi výboru 16.3. a také na dubnové zasedání pléna. A nyní tedy bod 6 pořadu jednání. Výroční zpráva za rok 2008 Evropské investiční banky a navrhovatelké je paní Enike Gyuri. Köszönni mindenkinek, aki e, adott be módosító indítványt. Tudjuk, hogy itt... Milí kolegové, chci poděkovat všem, kteří předložili pozňovací návrhy. Tady hovoříme o stanovisku a existují přísné limity na délku stanoviska. Tedy můžeme doladit text těchto 18 pozměňovacích návrhů. Možná si vzpomenete, že když jsem poprvé předkládala tuto zprávu ve výboru, tak jsem zdůraznila otázky, které dle mého soudu jsou důležité, týkající se aktivity EIB v roce 2008. To je krizový management, změna priorit, abychom odráželi situaci krize, zejména pomoc malým a středním podnikům v Evropě. A za třetí, do jaké míry EIB a půjčky EIB se dostávají k cílovým skupinám a jaká je míra absorpce? A zdá tedy tyto půjčky jsou adekvátně využívány. Když jsem dokončovala své stanovisko, snažila jsem se tento trojí důraz zachovat. Přes eh, omezení v oblasti délky stanoviska nemohla jsem řešit vnější vztahy EIB, ale skrze pozměňovací návrhy, která, které jsem obdržela, budeme schopni toto také reflektovat. A to samozřejmě text obohatí a budu se tedy těmito pozměňovací návrhy zabývat. Pozměňovací návrhy, které by měnily zaměření mého stanoviska. Ty jsem při, přijmout nemohla, ale pokud je o vnější mandát, dostala jsem od pana Haglunda a to, co navrhuje, je dobrým kompromisem. No, těžko jsem mm, přijímala eh, pozměňovací návrhy, které jakoby mm, kde tedy čísla nebyla správná, kde byly, numerické, kde byly početní chyby, to jsem přímo nemohla. Pokud jde o kompromisní návrh v oblasti transparentnosti, tak tam bohužel jsme nebyli schopni dospět ke schodě. Domnívám se, že transparentnost aktivit EIB je důležitá záležitost, ale její formulace byla trošku příliš důrazná. Poznací se socialistů číslo 7, to jsem ráda podpořila, podobně jako eh, poznací se 14 pana Strejčka a od pana Bergmana, od socialistů eh, jsem tedy viděla, že mu velmi záleží na tom, co je uvedeno v pozměnci náhodou 15, kde vyjádřil kritiku skutečnosti, že poměrně málo půjček EIB se dostane do zemí AKT a do Asie. Snažila jsem se tu otázku zabývat a skutečně míra půjček EIB do těchto zemí v roce 2008 klesla. Ale je to spíše záležitost jedna, jednorázová v roce 2008, není to trend a již se to změnilo v roce 2009. Tudíž jsem nemohla pozměňovací návrh podpořit, protože zde nevidím ten konzistentní trend. A nevidím, že by to bylo odraženo v aktivitách EIB po delší dobu. Pouze se to týkalo jednoho roku, to je z roku 2008, takže bychom neměli činit zde předčasné závěry. A chci také poděkovat Stínovým a mám plnou důvěru, že pozměňovací návrhy přispějí ke kvalitnějšímu textu. Děkuji. Děkuji. Chce někdo ze stínových zpravodajů eh, hovořit? Udo. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Berman bohužel za mou frakci se nemůže účastnit této schůze, má nějaké překážky, které mu do toho padly, takže já bych si vzal slovo. Chtěl bych poblahopřát zpravodajce k její zprávě. Souhlasíme s obecnými kompromisy, které pokud jde o otázku, v jakých oblastech bychom měli nově interpretovat ten mandát na pozadí nové právní situace, tak zde souhlasíme s těmi oběma body, o kterým hovořila. A to, že Evropská investiční banka poměrně a přiměřeně by měla být zastoupena v sousedních regionech Evropské unii. To je vlastně v také smysluplná spolupráce s rozvojovou bankou. To jsou vlastně body, které jsou součástí tohoto kompromisu. Sama zpravodajka se o tom zmínila. Podíváme se na, ta, ta, tyto pozměňovací návrhy ze dvou hledisek a to, že stále více se musí zohledňovat situace malých a středních podniků v Evropské unii i ve třetích zemích, ale současně také nesmíme zanedbávat naše mezinárodní závazky, na, naopak musíme je vyzdvihnout. Také doufáme v podporu našich pozměňovacích návrhů. Pokud jde o pozměňovací návrhy ostatní, zejména kolegyně z frakce Zelených, tak máme určité sympatie, pokud jde o otázku jasnější sociálního a ekologického směru v práci Evropské investiční banky. Je potřeba ještě se zabývat těmito body. My jsme nad tím na, diskutovali v jednotlivých pracovních skupinách. Musíme uh, se rozhodnout, jaký výbor, jaká skupina bude příslušná k tomuto, protože v jednotlivých eh, výborech se zabývají trošku rozdílnými otázkami. Zda to tedy bude výbor pro životní prostředí. Pokusíme se tedy konstruktivně dokončit spolupráci na této zprávě. Děkuji. Děkuji. Sven. Ano, paní zpravodajka. I nejprve bych vám chtěl srdečně poděkovat za vaši práci. Samozřejmě nejsme zcela spokojeni s tím, že naše pozměňovací návrhy nebyly přijaty zásadně, i když my jsme se snažili také být flexibilní v těch kompromisech, e, konstatují, že právě některé z našich pozměňovacích návrhů jdou vlastně směrem k logice sociálního eh, hospodářství týkající se transparentnosti zejména právě transparentnosti těch činností, které jsou podporovány veřejnými prostředky. Právě to jsou tyto pozměňovací návrhy, o které zde jde. A proto my jsme tedy nespokojeni, že právě tyto body zde nebyly zohledněny. Chtěl bych zdůraznit, že podle našeho pochopení zde nejde ke správnému rozdělení úkolů mezi výboru pro rozvoj a výboru pro životní prostředí. Měly by ty otázky zůstat v jejich kompetenci a hospodářský výbor se zabývá tedy hospodářstvím. Tato logika by měla být sledována i v další v debatách a my bychom si tedy přáli, abychom ještě vedli dialog. Možná, že je, to bude ještě možné eh, dalším, v dalším dialogu jinak. Děkuji. Else, někdo další, někdo ze stínových, někdo, myslím, že pan, eh, pan de Quayancourt z EIB chce promluvit, prosím. Um, Děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Za prvé bych chtěl poděkovat zpravoda zpravodaji a za, eh, za jeho práci a za skvělou výměnu informací. Měli jsme, inf, měli jsme číslo z roku 2009 k dispozici až úplně na poslední chvíli, takže vám dopředu řeknu jenom, jak to vypadá. Co se týče reakce na krizi, tak eh, bance se podařilo globální počet úvěrů zvýšit na 80 miliard, což je více, než se očekávalo. Co se týče malých a středních podniků, tak eh, platí to tež, je to možná ještě lepší. Úvěry malým a středním podnikům se dostaly na 15 miliard v roce 2009, což je trojnásobek úrovně z roku 2007. V nových členských státech, na které se vždy zaměřujeme s pozorností, došlo k šesti znásobení této částky od roku 2007. Nebudu zacházet do příliš velkých podrobnosti týkající se kvalitativní aspektu těchto úvěrů. O tom už jsme rozpravu měli. Zabývali jsme se hodně transparentností jejich provozu a, a předávání přidané hodnoty dále. Co se týče bazálních bodů úvěru pro malé a střední podniky, tak tam musíme být velmi opatrní na to, jak vypadá situace na trhu, protože nemůžeme eh, bankovního prostředníka nutit k tomu, aby na sebe bral určitá rizika. Co se týče rizik u malých a středních podniků, tak vytváříme nové nástroje, kterým se říká mezzanine lending a které se dobře rozjíždějí. Potom jsme tam zaznamenali dvě zajímavé, dva zajímavé návrhy. První se týkal určitého hodnocení pákového efektu a druhý byl žádostí o vytvoření více takovýchto nástrojů, na čemž pracujeme. Nebudu příliš zacházet do jednotlivých pozměňovacích návrhů výboru. U některých z nich bychom nebyli úplně spokojeni, za prvé proto, že nejsou v pořádku fakta a za druhé nesouhlasíme s jejich politickým směrováním, ale to je na vás. Paní Žery, chcete opět slovo? Ano, děkuji, jenom velice stručně. Děkuji všem, kteří vystoupili v této krátké rozpravě. Co se zelených a socialistů týče, tak tam souhlasím s tím, že jak ekologické, tak sociální aspekty jsou velmi důležité. Domnívám se, že banka na to reagovala poměrně dobře, že se jí podařilo dobře reagovat na krizi. Musím říci, že u vašich pozněcích návrhů, přinejmenším u některých, jsem měla trochu problém s formulací spíše než s obsahem. Byly totiž naformulovány tak, že by z nich skoro vyplýval jako EBRD, zcela nebrala v úvahu ekologické a sociální aspekty, což není pravda. Co se transparentnosti týče, tak to je mě téma velmi blízké, jak už eh, zajisté víte. A budu se snažit ze všech sil o to, aby evropské prostředky eh, vykládané, vynakládané buď to prostřednictvím EBRD nebo jiné bank, jiných bank, byly vynakládány transparentně. Ale když říkáme, že EBRD by měla půjčovat peníze transparentním způsobem, tak v podstatě stejným dechem naznačujeme, že to v tuto chvíli transparentní není. Aspoň tedy takto bych tomu rozuměla já a s tímto tvrzením bych měla problém. Navrhla jsem více transparentnosti, slovo více, což pro vás přijatelné nebylo, ale v každém případě děkuji za spolupráci a myslím si, že jsme minimálně vykročili správnou nohou. Děkuji. Co se harmonogramu týče, tak hlasovat se bude 23. února. Ve výboru konto bude 15. března a zpráva by se následně měla dostat na druhou březnovou plenárku. Pakliže se stane něco nepředvídaného. ne, pakliže se nestane něco nepředvídaného. Dobrá, nyní bod 7. To je dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení. Spravodajem je pan Aliam Huangok, který nám předloží svou zprávu. Máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je příležitostí k tomu, abychom se vrátili ke dvěma hlavním poučením z krize. Pokud se týká dopadů na veřejné finance. První poučení se týká role proticyklické rozpočtové politiky, která se prokázala během této krizi, úspěšně tedy, pokud vlastně můžeme posoudit to oživení, které se projevuje, protože nicméně ty příznaky toho oživení jsou ještě křehké. Druhé poučení, které můžeme vytěžit z té krize v oblasti veřejných financí, se týká toho, že trhy a no, ratingové agentury, které velmi měly problémy s hodnocením rizik, co se týká úvěrových derivátů před rokem, mají také velké potíže při hodnocení rizik souvisejících s, se státními půjčkami. Samozřejmě máme na mysli Řecko, ale jak víte, problém Řecka je, souvisí z velké části s daňovými pohledávkami, ale také máme na mysli Španělsko, které je jedním z nejlepších žáků pokud jde o aplikaci doporučených strukturálních reform, které tedy doporučila komise. Takže Španělsko zjevně předhodnotilo riziko související se státními půjčkami na trzích. Takže tato zpráva je příležitostí, abychom si udělali určitý odstup k těmto klíčovým otázkám zabývají a podívali se na rozpočtovou politiku v budoucnosti a možná bychom pomohli ratingovým agenturám k tomu, aby lépe hodnotili kvalitu veřejných pomocí. Pokud je o první bod, to znamená rozpočtové politiky, tak zde ta zpráva navrhuje, abychom tedy měli stále na mysli revizi paktu stability z roku 2005, který umožnil pragmaticky a umožňuje stále členským státům mít určité výjimky z oproti maastrichtským kritériím, zejména v období recese, a to umožnilo členským státům eh, řešit tu krizi tak, jak bylo potřeba. Samozřejmě tato revize proběhla z pragmatického hlediska. Snažíme se vzít si určitý odstup a teoreticky popřemýšlet. Zpráva navrhuje velmi jasná a přesná kritéria pro úpravu kontracyklického řízení eh, rozpočtové politiky, což je způsob, který se osvědčil v té krizi a o němž samotná komise uznala, že je to dobré pravidlo pro rozpočtovou politiku. Co tedy můžeme doporučit? Mohli bychom například doporučit, že když kap- výrobní kapacity jsou nižší než normální rozpětí, rozpětí, které se pohybuje podle makroekonomů mezi 75 a 85 procenty poměru využití výrobních kapacit, tak když jsme pod tímto normálním normální sazbou využití eh, výrobních kapacit, tak můžeme doporučit uchování těch podpůrných opatření, to, co komise navrhuje mimořádná opatření. A když se dosáhne normálního rozpětí využití výrobních kapacit kolem 80-85%, tak v tomto okamžiku je možné doporučit, aby se ty přebytky z primárního rozpočtu, aby se tyto přebytky tedy použily pro oddlužení a tím pádem vlastně by se měla stát prioritou rozpočtová rovnováha a samozřejmě ve hře je také plná zaměstnanost. Tato pravidla jsou zcela přesná a jasná a umožňují nám zejména udělat určitá doporučení, pokud se týká strategie pro vyřešení krize. Víte, že dnes se hodně diskutuje o tom, zda se mají pozastavit příští financování, ta podpůrná opatření hospodářská a vrátit se tedy k protikrizovému opatření. A toto pravidlo nám říká, že dnes se nacházíme v zemích Evropské unie v 27 že je využití výrobních kapacit velmi nízké, kolem 70%. Je to hluboko pod normálním poměrem využití výrobních kapacit a v tomto případě příliš brzy pozastavit eh, mimořádná opatření, tak to by vlastně vedlo k tomu, že naše hospodářství by se velmi rychle znovu odstla v recesi. A v takovémto případě bychom tedy mohli doporučit udržení, uchování těch podpůrných kapacit do té doby, pokud nebudou dostatečně využívána, využívány výrobní kapacity, než se tedy dosáhne té normální toho normálního rozpětí. Takže zdá se mi, že to jsou hlavní body této zprávy, která zdůrazňuje také roli sociálních tlumičů v oblasti veřejných výdajů a potom také se to týká sociálních výdajů. Viděli jsme, že na rozdíl od Spojených států, evropský sociální model byl skutečně vynikajícím tlumičem krize a že náš systém sociální ochrany umožnil našim hospodářstvím znovu se rychle oživit. A zde se vracíme k debatě, kterou povedeme s našimi kolegy z výboru pro sociální záležitosti, kteří se zabývají zejména budoucností důchodového systému a myslím si, že budeme mít s nimi plodnou diskusi, abychom našli nejvhodnější řešení pro ochranu našich penzijních systémů a zdravotních. A poslední bod nebo zásadní bod, kterým se tato zpráva zabývá, to je samozřejmě něco, co nám všem leží na srdci a to je problém udržitelnosti, dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tak samozřejmě zde se jedná o definici kritérií, která by byla slučitelná s principem proticyklickým v oblasti rozpočtové politiky, o kterém jsem se zmínil. Taková předběžná připomínka. Chtěl bych zdůraznit, že v ekonomické literatuře neexistují neoddiskutovalná kritéria, která by měřila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Ekonomové nedokážou říci, jak budou dlouhodobě finance vypadat. Umí, eh, umějí říci, jak vypadají krátkodobé finance, ale pokud eh, poměr růstu ekonomiky bude vyšší než, eh, než státní půjčky, tak to přesně nedokážou říct co navrhuje zpráva, je, stejně tak, jak si přeje komise, abychom navrhli určitý ukazatel. A ukazatel, který my navrhujeme v této zprávě pro měření dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, ukazatel, který by byl slučitelný s tím proticyklickým opatřením rozpočtové politiky, tak to je vlastně ukazatel, Řekl bych, že je to takový strukturální ukazatel, který by měl doplnit ukazatele Maastrichtské smlouvy a paktu stability, protože ty byly vlastně převzaty do paktu stability. Jaké jsou ty ukazatele? Jsou dva. Navrhujeme doplnit kritérium rozpočtového deficitu, to je to slavné kritérium 3%, doplnit tam kritérium strukturálního deficitu. Zde jde o rozpočtový deficit, který neutralizuje dopady situace na veřejné finance a druhé kritérium, které navrhujeme použít, to je kritérium eh, sazby zadlužení, které velmi přesně hodnotí ten ukazatel veřejného dluhu a dopad na aktiva jednotlivých států. A s těmito dvěma ukazateli budete, budeme mít dost přesné údaje pro to, abychom mohli ohodnotit jaký je stav veřejných financí v jednotlivých členských státech. Budeme mít tedy ukazatele, které budou k dispozici ratingovým agenturám a také možná Evropskému účetnímu dvoru, který určitě bude vyzván jeden den, eh, jednoho dne k tomu, aby hrál velmi důležitou roli v ratingu a hodnocení veřejných financí, jak navrhla Pervanche Beres v předchozí zprávě. A to by nám nemělo také bránit, abychom požádali komisi o to, aby zhodnotila kvalitu veřejných pomocí, zejména aby provedla studie dopadů jednotlivých podpůrných opatření, která byla přijata. Pokud tedy tato podpůrná opatření byla přijata, tak je samozřejmě nezbytné provést studie dopadů, protože pokud veřejné výdaje jsou dnes relativně dobře řízeny v jednotlivých členských státech, tak jsou daňové výdaje, které, ke které byly vynaloženy v posledním období pro stimulaci ekonomiky a u nich je nezbytné navíc k těm výdajům, které mají podpůrný dopad na ekonomiku, tak je potřeba ohodnotit tyto daňové výdaje tak, aby se to vlastně správně využívalo. Z tohoto důvodu vyzýváme komisi k tomu, aby zhodnotila efektivnost těchto výdajů na základě studie dopadu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Mám tady delší seznam, myslím, že Gina Hockmark bude hovořit jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaj za předloženou zprávu, která je zajímavá a myslím si, že je dobrým základem k diskusi. Z našeho pohledu bude důležitá jedna věc. A to, aby nebyla ohrožena pracovní místa, blahobyt a růst podkopanými veřejnými financemi, protože deficity problém neřeší. Rád bych výboru připomněl jednu věc. V loni jsme projednávali zprávu týkající se politiky oživení. A tam jsme se mohli vybrat mezi dvěma směry. Socialistická skupina vyžadovala vyšší výdaje a laxnější pravidla týkající se paktu stability umožnění vyšších deficitů než těch, které umožnil a pakt stability a to se týkalo i státní podpory a jiných oblastí. Socialistická skupina ve všech těchto důležitých tématech byla přehlasována. Parlament zdůraznil, že je potřeba, aby veřejné finance byly i nadále pod kontrolou a byly stabilní. A já bych to ještě jednou rád zdůraznil panu zpravodaji že přesto, že, a nyní, že nyní socialistická skupina vyžaduje stejně výdaje jako ve Spojených státech nebo ve Spojeném království nebo ve Španělsku. Ale teď vidíme výsledky z těchto zemí, pane předsedo. Paní předsedkyně. Ve Španělsku narostl veřejný deficit do obrovské míry a nezaměstnanost, vyrost, nezaměstnanost se vyšplhala až ke 20%. Ve Spojeném království se zdvojnásobil státní dluh a zvyšují se náklady eh, dluhové služby. To jsou všechno obrovské náklady, které eh, navíc budoucnost zatěžují bagáží. A navíc to zpomaluje ekonomické oživení a zpomaluje to vytváření nových pracovních míst. Protože jsou vyšší eh, úrokové míry, veřejné, veřejná podpora vytlačuje soukromé investice. Takže existuje tato socialistická cesta, která vznikla v těchto členských státech a potom o, eh, taková umírněnější cesta nebo ukáznější cesta, která proběhla jinde a uvidíme, co o, eh, má lepší výsledky. Jestli došlo ke zvýšení nebo snížení. A zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti. To jsou prostě tvrdá fakta. Protože jsme viděli obě dvě tyto alternativy realizované v praxi, takže se to dá jednoduše vyhodnotit. Nyní si myslím, že je důležité zamyslet se nad tím, jakým směrem se bude ubírat, kriz, eh, ubírat eh, diskuse o tom, jak se dostat z krize. Myslím si, že je potřeba, abychom hovořili o tom, jak snižovat veřejné deficity v jednotlivých členských státech. Protože Jinak se dostaneme do stejné situace, jako jsme v ekonomice byli v 70. letech. Je potřeba, abychom měli věci pod kontrolou, abychom byli sice flexibilní, ale měli pod kontrolou veřejné finance, protože jinak si podkopeme hospodářskou budoucnost. Když dojde ke snižování schodku veřejných financí, což není úplně jednoduché, tak musíme zároveň stimulovat ekonomiku tím, že provedeme reformy na straně nabídky. Tím, že zvýšíme možnosti pro investice, přeshraniční obchod a pro vznik nových trhů. Čili toto je ta rovnováha, kterou bychom měli používat. Teď co se týče trvalé udržitelnosti, nebo alespoň dlouhodobé udržitelnosti, tady si myslím, že je krásně vidět, že schodky zaznamenané v některých členských státech, a nebudu uvádět ty nejdrastičtější případy, nám jasně ukazují, že pokud nemáme pod kontrolou veřejné finance, tak nemůžeme umožnit zvýšení schodku. Největším ohrožením ekonomické stability Evropy a eura jsou veřejné deficity některých členských států, to všichni víme. Můžeme si položit otázku, proč tomu tak je. Možná mimo jiné proto, že příliš mnoho členských států má mělo příliš vysoké deficity ještě předtím, než se spustila hospodářská krize. Při pohledu do budoucna bychom tedy měli diskutovat o tom, jak stanovit nová pravidla, která by zajistila stabilitu v dlouhodobé perspektivě, protože Nestačí, abychom splnili pravidlo maximálního deficitu jenom v době, kdy se nám hospodářsky daří. Musíme být připraveni eh, na špatné časy. A možná, když se díváme do minulosti, tak bychom se měli poučit v tom smyslu, že téměř všechny členské státy měly příliš vysoké deficity v době blahobytu. Myslím si, že je potřeba, paní předsedkyně, vyhnout se tomu, abychom vytvářeli nějaké iluze, že se budeme na veřejný dluh dívat jinak. My se můžeme v hospodářském výboru pravda dívat na tento deficit jakkoliv chceme, můžeme ho definovat jakkoliv chceme. Otázka ale je, jaké úrokové sazby pro, z toho budou vyplývat pro občany, pakliže, pakliže vlády ztratí kontrolu nad veřejnými výdaji. V některých členských, v řadě členských států už to vidíme. A mohu pana zpravodaje ubezpečit o tom, že občané těchto zemí spokojeni nejsou. Já si myslím, že je naší zodpovědnosti, abychom vytvořili prostředí, které umožňuje stabilní veřejné finance a stabilní finance i pro příjmy domácnosti a pracovní příležitosti a z toho důvodu naše skupina bude předkládat určité pozměňovací návrhy. Děkuji, Gonare. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům ještě předtím, než dám slovo ostatním poslancům a poslankyním. Karl Heglund, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak bych na svém začátku poděkoval panu zpravodaji za velmi zajímavou zprávu. To už konec konců zmínil i předchozí řečník. Velmi si vážím přístupu pana zpravodaje, který měl velmi těžký úkol před sebou. Definovat strategii, která nám umožní vybřednout z této krize. Velmi si také cením toho, že se snažil do toho zapracovat jednotlivé aspekty evropského sociálního modelu. Ale s panem Heckmarkem souhlasím v tom, že situace je vážná. Když se podíváme na to, co se stalo eh, během minulých týdnů, tak to jasně vyplývá najevo. Myslím si, že je potřeba, abychom to lépe reflektovali ve zprávě, kterou nyní projednáváme. Pan zpravodaj zmiňoval, že je potřeba, abychom měli k dispozici nové ukazatele, na základě kterých by se vyhodnotilo, jak si jednotlivé státy na tom ekonomicky stojí. To je pravda. Rád bych je také viděl, ale na druhou stranu to musí jít ruku v ruce s tím, že je potřeba, abychom pracovali pro dobro svých občanů. A následně si myslím, že je potřeba, abychom trochu omezovali to, kolik státy vydávají. Prostě další zadlužení anebo přílišné výdaje nás této krize nedostanou. A následně si myslím, že by bylo dobré provést pár menších změn v této zprávě. Zajisté v řadě otázek se vybřednutí, eh, způsob, kterým vybře, vybředneme z ekonomické krize, eh, bude řídit tím, jakou máme, jako zastáváme politicko-ekonomickou filozofii. Na druhou stranu v některých členských státech došlo k určitým údajům, které byly zmiňovány tady, došlo k určitým událostem, které byly zmiňovány a měli bychom se nad nimi zamyslet. Ve zprávě se totiž píše, že pakliže máme trvale udržitelný deficit, tak deficit jako takový není velký problém a že si peníze můžeme dále půjčovat. Pokud to takto vidíte, dobrá. Na druhou stranu, ve více než polovině členských států jsme viděli, že se tyto státy už dostaly opravdu na hranici udržitelných deficitů. Předložím tedy určité pozměvací návrhy v, sou, v souladu s tím, co jsem právě teď řekla, ale přesto všechno si velmi vážím toho, že pan zpravodaj zmiňoval evropský sociální model a že si ji snaží v této zprávě bránit. Možná eh, v době, kdy jsme na tom byli dobře, jsme si měli dělat větší zásoby a možná bychom se potom nedostali do tak těžké situace, protože nyní to vypadá, že nazrála doba pro opravdu drastická opatření a myslím si, že odpovědi není více veřejných výdajů. S tím, že pochopitelně potřeba to celé ještě více prodiskutovat. Ta diskuze bude určitě zajímavá. Děkuji. Děkuji. Fendigl, prosím. Ja, vielen Dank. Eh. Ano, děkuji za tu zprávu. A ve, skutečně ta zpráva umožňuje možná popřemýšlet, diskutovat ještě podrobněji o těch rozdílech. Je to dalekosáhlá zpráva, to znamená o stavu veřejných financí. Jde zde o výroční zprávu. Takže vlastně obě dvě ty zprávy se určitým způsobem překrývají, ale je zde možné vést tedy ještě širší debatu o těchto věcech. Myslím si, že je dobré, by bylo dobré vnést více racionality do té diskuse. To znamená nejen říkat to, že veřejné dluhy jsou špatné nebo dobré, nebo veřejné výdaje jsou příliš vysoké nebo nepříliš vysoké, bla, co se týká těch ideologických zásad, měli bychom se pokusit rozvinout nebo vymyslet určitá kritéria pro to. To je vlastně to, co, za co bychom měli poděkovat v této zprávě a myslím si, že by bylo dobré, abychom se skutečně v té diskusi pokusili zabývat se konkrétními argumenty a kritérii, místo toho, abychom jen říkali, státní zadluženost je dobrá nebo špatná a tak dále. Co se týká těch konkrétně navržených řešení, tak jakožto zelení máme určité pochybnosti. Jaký je ten návrh? To znamená, musíme tak dlouho vlastně udržovat ty veřejné výdaje, až dosáhne potenciál výrobních kapacit 85%. To znamená, zpravodaj by chtěl, abychom v průmyslové výrobě ty produkty, které ničí, poškozují planetu, a vyrábějí se také v rozvojových zemích, abychom vlastně udržovali tyto výdaje na vysoké úrovni. A to právě zelení nechtějí. Když ale my chceme, aby se investovalo do jiných výrobních systémů, které tak nezatěžují. A právě tady si myslím, že máme, že zásadně nesouhlasíme, protože ta otázka pře restrukturalizace naší průmyslové výroby se zde příliš málo objevuje a příliš málo je řešena protože ta výroba zase produkuje jiné dluhy, a to ekologické dluhy, za které budeme muset hodně draze zaplatit. A právě tento pohled, že vlastně máme jednotliv, různé druhy veřejných výdajů, a to finanční, ale potom ty dluhy, které zatěžují budoucí generace, tak to právě není začleněno do této zprávy a proto pro nám působí dost potíží souhlasit s tou zprávou. Co se týká možnosti samotných států konstatovat, kde tedy, jaká je ta správná, vhodná úroveň zadlužení, co je ještě snesitelné, tak si myslím, že to není ta otázka. Zde se hovoří o určité legitimitě veřejných eh, výdajů a to je dnes nutnější debata než jindy protože to vlastně zde souvisí s otázkou veřejných výdělů. Občané a občanky v Německa mají velké starosti, ani ne možná tak nezaměstnanost nebo sociální vyčlenění nebo ekologická krize, ale úroveň státního zadlužení a vhodnost státních zásahů. A tyto starosti jsou skutečně velmi nebezpečné a z mého hlediska Možná, že bychom měli tyto starosti brát vážněji, než jenom se na to podívat makroeko, z makroekonomického hlediska. A potom bych ještě chtěl říci na závěr, že na jednom místě zpravodaj se zabývá otázkou určité ekologické restrukturalizace nebo změny, Což by ale v zásadě znamenalo, že nutné investice jsou především veřejné, nebo musí být především veřejné investice. Z našeho hlediska je to tak, že vlastně veřejná ruka jaksi by měla také řídit to, aby byly vynaloženy vhodné soukromé investice, aby se vyráběly ekologicky udržitelné výrobky a aby to nepřinášelo sebou velkou ekologickou zátěž. To znamená, při restrukturalizaci hospodářství jde nejen o veřejné investice a další státní výdaje, ale také o vytvoření správného rámce, aby byly vynaloženy eh, soukromé investice do udržitelné výroby a zde si myslím, že bychom možná mohli jinak formulovat některé eh, body, se kterými zcela nesouhlasíme. Děkuji. Děkuji. Takže Corin Wortman Kool. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. A chci poděkovat také je za úvodní vystoupení. Je třeba, jak jste řekla, se podívat na tu situaci z dlouhodobého pohledu a zajistit schopnost našich veřejných financí dlouhodobě. A proto se musíme zabývat tím, co je možné udělat krátkodobě. Neměli bychom vlastně předávat účet budoucím generacím. Víme, že z důvodu stárnutí populace nezbytné prostředky na důchody budou muset být stále vyšší. Proto potřebujeme zdravé, životaschopné veřejné finance a to by mělo také znamenat snížení inflace. Musíme dbát toho, aby veřejný dluh byl pod kontrolou. A já konstatuji, že ve zprávě zdůrazňujete pakt stability a růstu. A vzhledem k mimořádným okolnostem, v nich se nacházíme, bychom měli mít možnost využívat eh, tento pakt. Samozřejmě s určitými kritérii maximální využití výrobní kapacity. To není dobré řešení, to není správná cesta. Máme pakt eh, růstu a stability a co nám ukazuje minulost v posledních letech. Vidíme právě, že v období, kdy situace byla dobrá, jsme nedostatečně dodržovali kritéria paktu stability a růstu. Kdybychom to činili, tak bychom měli lepší situaci v Evropě a to se bohužel nestalo. A to by měla být nadále naše priorita. Členské státy se musí držet této, tohoto řádu, kdy velké členské státy, jako je Francie a Německo, žádali o spružnění kritérií, tak tedy se stala ta základní chyba. Postili jsme o pratě a to bylo špatně. Druhá poznámka. Ve vašem přístupu mám dojem, že prosazujete trošku příliš Evropu řízenou, s řízeným, přímo řízeným hospodářstvím a neberou se v, úvahy, v úvahu jednotlivé na, národní odlišnosti. Je pravda, že potřebujeme určité základní zásady, ale je na členských státech, aby naplňovaly tyto zásady. A kritéria paktu stability musí být dodržena. Musí tak činí členské státy. Musí dbát toho, aby to proběhlo řádně. Pokud eh, budeme mít tuto příliš přísnou vůdčí orientaci, tak to nebudou prosazovat členské státy. Děkuji. A nyní Udo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem si jednou věcí jistý, a to, když více evropských občanů by bylo, kteří by přispívali, kteří by mohli slyšet příspěvky k debatě zpravodaje, tak by se ještě více zapojovali. Já vlastně jsem toho názoru, že v tomto výboru bychom se měli poučit z krize, z té hospodářské a finanční krize a měli bychom být schopni vést skutečně věcnou debatu o otázkách, které musí teď řešit hodnotit veřejný obchod. Já mám zde určitý pocit, že zde zaznívá určitý populismus jako ve starých dobrých časech. Ostatně kolega Heckmark zde poukázal na staré časy. Někdo, kdo zde má myšlenku, že když se sobí HDP, Německo jakožto nejsilnější ekonomika, která vstoupila do této krize, že by to mělo co dělat s těmi příspěvky která byla formulována o angažované státní politice v oblasti veřejných investicí. Co by se muselo ještě stát, abychom přišli na tuto myšlenku? Potom je zde určitá populistická debata. Musíme zde řešit určité rozpory ty skutečné obavy a starosti obyvatelstva jsou, jak bude organizován boj proti chudobě, jak se bude bojovat proti nezaměstnanosti a jestli vůbec ještě je nějaká další perspektiva pro rozumné hospodářství. Já dávám zapravdu kolegovi Votmanovi, ale neřekl bych, že jsme nebyli dost striktní pokud jde o dodržování paktu růstu. My jsme nebyli dost rozum, dost inteligentní, dost chytří protože jsme měli investovat tam, kde to bylo rozumné, aby se vytvářela nová, nová hospodářství. To byly sliby z minulosti a nikdo vlastně každý vlastně sledoval svou vlastní ideologii, to je mé hluboké přesvědčení a s těmito debatami si myslím, že skutečně nepřispějeme. Já vás prosím, kolege, abychom se skutečně hluboce zamysleli, abychom diskutovali, jak se nám rozumně podaří překonat tu zadluženost a zpracovat strategii růstu. To není tím, že se pokusíme mm, vlastně dál veřejné finance. To jsou, samozřejmě jsme otevřeni další debatě a proto my jsme zcela otevřeni rozumné diskusy, o restrukturalizaci industriální společnosti, kde je potřeba začlenit i sociální hlediska. Bez toho není možná strategie do budoucnosti. To je velmi důležité a to by vlastně měl být také výsledek a měl by to mít úmysl toho zpravodaje. Ale pokud jde o otázky osl- ještě dalšího oslamení a další exploze nezaměstnanosti, tak to nemůžeme akceptovat, protože potom bychom nenašli z této krize žádné východisko, takže bych z vás chtěl kolegyně a kolegové vyzvat, abychom našli dobré postupy do budoucna a neodvolávali se na nějaké staré ideologické myšlenky z minulosti. Uh, right. Kate. Kay Swindon. Děkuji. Omlouvám se, těm poslancům, kteří také zasedají ve výboru KRY, protože to asi už slyšeli minulý týden, když jsme hovořili o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, tak mám vážnou obavu, že jsme se zatím nevyrovnali s tím, co, jaká je definice veřejného dluhu. A po radě ministrů, po ECOFINu z minulého týdnu, je jasné, že ani oni nemají jasnou definici veřejného dluhu. Když stanovíme kritéria pro to, co by mělo a nemělo být zahrnuto, zejména pokud jde o rozvahové financování, zde je skutečně mnoho nástrojů, které se které nezapadají do rozvah. A o tom se budeme mluvit, o tom budeme mluvit ještě v oblasti derivátu. A celá řada zemí mimo jiné ta moje také má právě tyto položky mimo rozpočet. A když hovoříme o održitelnosti veřejných financí, tak musíme pamatovat to, že půjčky vlád jsou tedy od investorů na trhu a míra zadlužení, která má být tedy financována v příštích měsících, je bezprecedentní. V Řecko má 30 miliard euro a Portugalsko má financovat 17 HDP, což je neověřitelný postup, pokud je o dluh, který je tedy kotován v eurech. A je třeba, aby státy zvažovaly, kdy budou přicházet na trh, aby získali potřebný kapitál. A pokud máte na vybranou mezi některými státy eurozóny a dalšími, investor se rozhoduje například se rozhoduje mezi dluhem Německa a dluhem dalších států. A pokud by mít koordinovou strategii splatnosti, tak to by významně přispělo. V opačném případě budeme to řešit deriváty, aby veškeré obligace byly najednou převedeny na jiné měny. A měli bychom tu diskusi rozšířit, eh, pokud je o veřejné dluhy, aby naše definice byly správné a abychom se zabývali jednoduchými postupy, které by byly možné i krátkodobě a abychom nedospěli ke krizi státního dluhu a k finanční krizi. Děkuji. Danuta Jazověcká. Děkuji. Omlouvám se. Byla jsem ve výboru pro zaměstnanost. Po tom, co jsem si přečetla návrh zprávy, tak bych ráda upozornila na pár aspektů, které podle mého názoru nebyly zapracovány a které si myslím, že jsou přitom velice důležité. první části, jak tedy vybřednout z krize, se hodně hovoří o prioritních dlouhodobých investicích, které zvýší potenciál růstu našeho hospodářství. A následně jsou tedy prioritní investice do výzkumu a vývoje a takové investice, které mají potenciál růstu ekonomiky, ale také do vzdělávání. O tom jste nehovořili. A nyní nepřipra- nepřipravujeme na trh práce dostatečně kreativní lidi, kteří by byli schopni na to reagovat, ale v podstatě lidi, kteří budou mechanicky něco zpracovávat. Měli bychom se soustředit na trh práce. To je důležité pro zajištění dlouhodobého, eh, dlouhodobého udržova, dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Myslím si, že při hodnocení naší, schop, naší této schopnosti bychom se neměli spoléhat pouze na migraci, protože migrace není schopna podle odborníků zaplnit veškerá volná místa na trhu práce. Měli bychom se tedy soustředit na to, jak využít i stávající zásoby a soustředit se na vytvoření programu, které by umožnili dostat lidi, kterým je více než 50 na trh práce, nebo zase naopak velmi mladé lidi na trh práce. To by nám také umožnilo zvýšit stabilitu důchodových systémů. Podle mého názoru také v druhé části chybí několik aspektů. A v Evropě probíhají demografické změny, stárné obyvatelstvo a to klade velké výzvy před veřejné finance členských států. Demografické výzvy, které stojí před Evropskou unii, mají dopad na stávající politiku, především politiku protikrizovou. Jednotlivá opatření v této oblasti by neměly být neseny pouze veřejnými financemi, protože eh, by tyto náklady potom museli platit, jak říkala paní Kol, budoucí generace, které budou méně početné. Hospodářská fiskální politika by měla udržovat rovnováhu mezi pokoleními. Žádné pokolení by nemělo nést příliš vysoké břímě. To je velice důležité, chceme-li udržet dlouhodobou stabilitu této politiky. Za třetí, veřejný dluh. Já bych doplnila sledování důchodových závazků a pravidelné informování nejenom o jednotlivých zájmech a a, a závazcích finančních systémů, ale to tež platí i pro důchodové systémy. Protože to by nám umožnilo dlouhodoběji sledovat stabilitu veřejných financí členských států. Členské státy, Eurostat a Evropská komise by měly vytvořit společnou metodiku pro vytváření takovýchto zpráv. V samotném sdělení komise mě chyběly reakce na veřejné finance a jejich řízení. V některých zemích by totiž změna systému a snížila náklady e, dluhové služby. Je potřeba zajistit stabilitu a veřejných financí i třeba tím, že se bude zpětně splácet veřejná podpora, především u států, které mají veliký deficit kvůli ní. Totež platí i proto, aby bylo e, že chceme-li zlepšit veřejné finance, je potřeba lépe řídit státy, lépe využívat elektronické vládnutí. Třeba protože máme stále ještě v této oblasti příliš vysoké náklady, které by se elektronizací státní zprávy daly snížit. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě chci poděkovat zpravodaji za tu práci, kterou odvedl. Myslím si, že skutečně má jednu zásluhu a to, že se pokusil navrhnout určitá řešení. Můžeme s nimi souhlasit nebo nemusíme, ale myslím si, že je to chválihodná snaha, protože když poslouchám tuto rozpravu a si, myslím si, že jsem normální eh, občan pocházející z vesnice se třemi sty obyvateli, tak si myslím, že všechny tyto příspěvky jsou zajímavé, ale nepřinášejí nějaká velká řešení. Když se říká, je potřeba snížit veřejné výdaje, dobře, ale když se snižují veřejné výdaje, tak se snižují příjmy pro jinou kategorii osob a je tedy potřeba mít odvahu říci, že to se nazývá striktnost a že striktnost vyžaduje, že každý si musí utahovat v určitém okamžitku pásek. Uvedu konkrétní případ. Ve Francii byla určitá odměna nebo prémie a no, jak se de... šroto, šrotovné. To bylo dobré, to podpořilo prodej nových aut a dnes lidé, kteří mají uh, podniky na technické kontroly aut zdůrazňují, že podnik, tyto podniky budou mít problémy, protože samozřejmě nové, nová auta se čtyři roky nepodřizují technické kontrole a stará auta vymizela, takže vlastně to sníží jejich příjmy. Protože v hospodářství, a mak, profesor makroekonomiky to řekne lépe než já, všechno souvisí se vším. Já nemohu říci, skončím tady s tím a nebude to mít žádné další dopady. Všechno prostě souvisí se vším, to znamená, je to stále složitější systém těch našich hospodářství, zejména v rozvinutých zemích. To znamená, že když se dotkneme něčeho, tak to bude mít dominový efekt. Čili potřebujeme dlouhodobé investice, ano, ale jakými financemi? Je potřeba financovat vzdělávání, protože to je důležité. Nikdy nebyl takový rozdíl mezi kvalitou vzdělávání a potřebami ekonomiky učení jako učňovské obory jsou se na jsou špatně hodnocené v zemích jako je moje a jsou zde určité nedostatky. Dlouhodobost důchodu samozřejmě každý chce tuto dlouhodobost, ale aby to bylo možné zajistit, tak je potřeba si klást otázku veřejných financí. Já nemám žádné zázračné řešení, kdybych ho měl, tak bych byl na nějakém jiném místě, ale myslím si, že se musíme snažit argumentovat na základě zdravého rozumu, jak to dělají naši spoluobčané, když se s nimi mluví, tak řeknete ano, vy chcete odebrat tady tyto peníze a kam je dáte. Prostě vše souvisí se vším, jak jsem říkal a myslím si, čili chtěl bych položit pragmatičtější otázku, otázku, nejsem si jistý, že na ně dokážeme odpovědět, ale hodnotím v té pozitivně, že ta zpráva se skutečně snaží určitým způsobem, také našimi pozměňovacími návrhy, Eh, dát určitý konkrétní podtext tomu všemu, protože jak chcete, abychom skutečně hovořili o udržitelných veřejných financích, když dlouhodobost vlády v našich v evropských státech není delší než dva roky. Víte, že když jste starosta, tak se můžeme rozhodnout mezi budováním velkých zařízení anebo prostě udělat nějaký eh, kruhový objezd s květinami, protože to je takové dobře viditelné nutné. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Edward, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu. Kolegové hovořili o řešeních. Já bych se spíše podíval na výkaznictví a účetnictví. Nemá totiž cenu mít struktury a řešení, pakliže jednotlivé země nebudou dodržovat kázeň při měření a vykazování takových záležitostí, jako třeba zadluženosti anebo a prognostik jejich HDP a pakliže budou na trh vysílat nepřesná čísla. Totež platí pro maastrichtská kritéria, pro HDP na hlavu. To jsou všechna kritéria, která máme k dispozici, ale viděli jsme nedávno, co se stane, pakliže jedna země věší ostatním zemím bulíky na nos a předkládá jim nepravdivé údaje. Říkejme třeba tomu tvůrčí účetnictví nebo jakkoliv jinak, ale v každém případě ten systém účetnictví je zastaralý. Jak v dnešní době země, která je v eurozóně, má hotovostní účtování a v podstatě a se rozhodne minister financí, jestli něco je deficit nebo ne jenom tím, že prostě určité platby pozastaví, které mají být placeny určitým dodavatelům a tím si hraje s čísly. Prostě to jsou věci, které by se neměly dovolit. V budoucnosti by Evropská komise měla být schopna kontrolovat takovéto účty. Měla by schopna být kontrolovat prognózy. Protože přestože prognostika není úplně přesná věda, tak na jednu stranu je něco jiného, když máme malé chyby v prognóze a na druhou stranu, když prostě prognózy jsou pořád optimistické, a to z toho důvodu, že chcete zakrýt, že existuje problém a naopak předstírat, že máte problém pod kontrolou a přišli jste na veškerá řešení jenom tím, že přestřelíte odhady růstu HDP. Je, e, hodně se tady hovořilo o strategické zprávě věcí veřejných. Já bych také apeloval na nezávislé statistické organizace a ehm, vykazování opravdu pravdivých a objektivních údajů, které jsou důležité, proto mají-li fungovat řešení, o kterých dnes hovoříme. Dobrá, děkuji. I já bych eh, ráda přispěla do diskuse. První věc, kterou chci říct, je oznámení. Tato zpráva je řešena v posílené spolupráci s výborem pro zaměstnanost. Výbor pro zaměstnanost se soustředí na sociální dimenze a dimenze zaměstnanosti u této strategie vybřednutí z krize. A to tež platí pro otázky demografických změn a opatření, která mají vést k trvalé udržitelnosti systému sociálního zabezpečení. Takže to jsou věci, které spíše spadají do pravomoci výboru pro zaměstnanost a oni by měli mít prioritu. Ta zpráva bude nastrukturována do dvou částí. Bude to jako kdyby v podstatě se slepily dvě zprávy. Já vím, že je velice těžké eh, nelézt tady do zelí výboru pro zaměstnanost, protože tyto oblasti jsou velmi propojené. Ale Ráda bych ještě jednou upozornila poslance a poslankyně, aby se snažili co nejvíce soustředit na aspekty, které přináleží tomuto výboru. Myslím si, že to, co říkali Kay a Edward o měření a sledování toho a složení deficitu bylo velmi zajímavé. Mám pocit, že se dostáváme na území, na kterém budeme potřebovat nové nástroje, Chceme-li být schopni lépe měřit a lépe kontrolovat výkaznictví, které nám, nebo výkazy, které nám předávají členské státy. Když probíhalo slyšení s kandidátem tehdy komisařem Oli Rénem, tak se hovořilo právě o mimobilančních položkách a my jsme po něm chtěli, aby se na tuto otázku podíval a on přislíbil v rámci odpovědi na Kejovu otázku, že to je záležitost, kterou nechá vyšetřit. Mám pocit, že od té chvíle byl tak spíše trochu ve, vý, ve víru události. Ale já jsem se mu snažila říci, že parlament opravdu toto sleduje a že to je záležitost, která musí být došetřena. Zítra navíc proběhne výměna názoru, která se bude týkat eh, první zprávy Statistical Governance Advisory Board, která je pro tuto oblast také důležitá. A to nejenom z toho důvodu, že já jsem byla zpravodajkou, která vytvářela tuto radu a musím říci, že bylo poměrně těžké dosáhnout zhody mezi členskými státy o jakémkoliv vzájemném dohledu nad jejich statistikou, ale teď si myslím, že je zcela jasné, že je potřeba tuto oblast rozpracovat dále. A možná, že nám právě tady vzniká možnost trochu více otevřít eh, ty na palec pootevřené dveře v jednotlivých členských státech. Jak jsem říkala, budeme muset vytvořit více nástrojů pro monitorování. Navíc si nejsme úplně jistí, jak zní defi- definice deficitu. Na druhou stranu to ještě neznamená, že bychom měli zpomalit řešení problému, o kterém víme, že je veliký, byť přesně nevíme, jak veliký. Já vím, že je třeba vzít v úvahu a hospodářské oživení a načasování všech těchto opatření, ale na druhou stranu se nemůžeme se nemůžeme snažit vyvázat ze své povinnosti, to řešit tím, že řekneme, že, jsme, že nám není úplně jasné, co je součástí deficitu. Nemůžeme se na to vymlouvat. To je z mé strany všechno. Za komisi tady máme pana Vajse, zajímalo by mě, jestli chce vystoupit. Děkuji, paní předsedkyně. Víceméně souhlasíme s řadou návrhů, které tady zazněly. Především, co se týče potřeby racionální statistiky, lepších ukazatelů a lepších definic. Pro Evropskou komisi to v každém případě bude do budoucnosti prioritou. Na druhou stranu ale máme pár výhrad k této zprávě. Máme totiž pocit, že vysílá signály, kterým by mohlo být špatně porozuměno. Rád bych ji zmínil pouze několik. Za prvé se domníváme, že tato, cíle, že tato studie vychází z poměrně úzkého pohledu na stabilizační roli veřejných financí. Proticyklická politika je velmi důležitou součástí revidovaného paktu pro růst a stabilitu. Nedávné události ukázaly, že stabilizační problémy vznikají také kvůli potřebě přizpůsobit se. země země, ve kterých jsou velké nerovnováhy, jak vnitřně nebo vnějšně, vnějškově, se musí přizpůsobit bez, v oblasti veřejných financí bez ohledu na to, ve které části ekonomické křivky jsou. Mám navíc pocit, že návrhy, které tady zazněly od kolegů a nevyřešili dostatečně otázku naší finanční závazku a, a stárnutí populace. Dá se říci, že naše financování bylo neudržitelné už před krizí a že už tehdy bylo potřeba učinit významná opatření tak, aby se nedostaly veřejné finance spod kontroly. A krize jenom potrhla to, že je potřeba reformovat systémy dávek, tak, aby se veřejné finance z dlouhodobého pohledu dostaly do udržitelné polohy. Je potřeba strukturální reform, chceme-li dosáhnout vyššího růstu do budoucnosti. To akceptujeme. Je to oblast, ve které probíhají opatření a je to potřeba, aby probíhala. Na druhou stranu máme určité pochyby Co se týče eh, řízení poptávky, nejsme si jisti, jestli to povede k úplnému řešení. Podle našeho názoru pakliže se budou dále destabilizovat veřejné finance, tak to ještě podkope dopady stávající veřejné a fiskální podpory. Myslíme si, že by bylo potřeba tuto zprávu dopracovat a zapracovat do ní určitou širší perspektivu trvale udržitelných veřejných financí. Za prvé je potřeba, aby fiskální konsolidace eh, šla za rámec paktu stability a růstu. Konsolidace u většiny členských států by měla začít okamžitě s oživením, tak jako říká zpráva. Některé členské státy se budou muset přizpůsobit už nyní. Co se týče penzijních systémů a systému zdravotnictví, musí proběhnout reformy, jejichž cílem je zabránit tomu, aby stárnutí populace navýšilo výdaje. Strukturální reformy také musí zvýšit zaměstnanost a posílit produktivní investice. Pakliže by byly začleněny tyto prvky do této zprávy, tak se domníváme, že ta zpráva by se dívala na toto téma širším pohledem, což je podle nás potřeba. Děkuji. Chtěl by pan zpravodaj eh, diskusi zhrnout? Just... Tak jenom několik poznámek. já jsem se musel vyrovnat s omezením, tedy 7 tisíc znaků a nemohl jsem hovořit o všem, i když bych se rád dotkl témat, kterých jste se dotkli ve svých vystoupeních. A kromě toho jsem se skutečně omezoval a držel, když jsem bral v úvahu pouze pakt růstu a stability, a také jsem se omezil na, současné, na současnou evropskou legislativu a příslušné smlouvy, kde koleg, kolegové požadují financování dluhu emisí eurobondů, což zapovídá Lisabonská smlouva, a jiní navrhují pro financování veřejných dluhů činit to, co by udělali Spojené státy nebo Velká Británie, tedy kdyby došlo k útoku na Řecko nebo na další země, tedy financovat veřejný dluh místo trhu. A to by se stalo ve Spojených státech a ve Velké Británii, ale já jsem o této možnosti vůbec nehovořil, abych nenazlobil ty, kteří si myslí, že současný rámec evropských smluv je správný. Držel jsem se tedy předepsaného rámce, nechtěl jsem zbytečně rozdělovat a chtěl jsem navázat dialog mezi námi, abychom dospěli k co možná nejširšímu koncenzu v oblasti udržitelnosti veřejných financích a toho jsem se skutečně držel. Pokud je o samotný postup, tak jsem stejně znepokojen jako vy, milí konzervativní a liberální kolegové, jsem stejně znepokojen stavem veřejných financí v Evropě. Když se podíváte zblízka na vývoj struktury rozpočtu v jednotlivých zemích, co vidíte? Vidíte, že podíl veřejných výdajů v HDP se nezvýšil v uplynulém období a v některých zemích se dokonce snížil. Otázka deficitu je především záležitostí, a to hovořím o tom posledním období, je záležitostí podílu fiskálních příjmů to je klíčový bod, který mě vede k tomu, že se zabývám a tady se obracím na komisi. Jak je hodnocena efektivita fiskálních výdajů, které byly masivně uplatněny v evropských zemích ještě před krizí s cílem podpořit nabídkou ekonomiku. Byly to, byla tato podpora efektivní, anebo došlo k okleštění veřejných rozpočtů o řadu zdrojů, aniž by došlo k dopadu na růst. Když navrhujete rozpočty se snížením daní a s růstovými cíly 2% a ekonomika funguje v rámci růstu 1%, tak mechanicky dochází k nárůstu deficitu. Ne proto, že došlo k, ke zvýšení veřejných výdajů, ale proto, že jste snížili daně a toto snížení daní nevyvolalo kýžený efekt na růst. Tedy plánované fiskální příjmy se nekonají a dochází k plítvání veřejnými prostředky, kterým se musíme zabývat. A já se na to dívám skutečně v první řadě, protože tady jde o efektivitu fiskálních výdajů. A o to tady běžím. Proto se stejně jako vy zabývám plítváním veřejných prostředků a zdůrazňuji, že veřejné výdaje jsou nízké a byly vytvořen adaptační program ještě před krizí. Udo Bulman odešel, ale oprávněně tvrdí, že velké riziko je, když bychom opět omezili veřejné výdaje a sociální výdaje, tak eh, na rozdíl od stanovených cílů bychom ještě prohloubili deficit. Proč? Protože omezíte, narušíte oživení, zlomíte oživení a to ještě sníží indukované fiskální příjmy. A já vám mohu říci, že pokud se všechny evropské státy omezí výdaje a dojde k, ke snižování platů, tak se nesníží veřejné výdaje, ale nakonec se vrátí recese a fiskální příjmy které předjímaly rozpočty, se nebudou konat. A uvidíte, že tržní spekulace se roztočí proti Řecku, proti Portugalsku a dalším. Taková je situace a na to bychom se měli tedy podívat otevřeně. A tím jsem se také zabýval, pokud je o udržitelnost veřejných financí. Celá řada návrhů byla předložena. Já jsem rád, že se komise bude návrhy zabývat. Jsem dalek toho, abych chtěl tedy navrhovat deficit pro deficit. A na konci 90. let, když jsme se blížili plné zaměstnanosti, tak jsme měli, a to hovořím za většinu evropských států, měli jsme příjmy z toho, co tedy byly byly přebytky primárního rozpočtu, tedy tyto přebytky měly být určeny na snížení zadluženosti. Místo toho, abychom je věnovali na fiskální výdaje. Takže já jsem skutečně pravověrný v tomto směru. Pokud je o plnou zaměstnanost, je třeba se snažit o rovnováhu rozpočtu. Ale využíváme výrobní kapacity pouze ze 70% a to je nejnižší míra využití od eh, velké krize 1929 a od druhé světové války. A uvidíte, že se dostáváme na stagnační, do stagnační fáze na dobu 3 až 5 let. Nechci hovořit příliš dlouho. Jenom Pokud jde o e, důchody, u důchodu, já nevím, jaká bude situace v roce 2050. A kdo zde dokáže předpovědět míru plodnosti v roce 2050, jaká bude míra růstu, jaký bude podíl platů určených na financování důchodu na základě repartic, jaká bude jaké bude přistěhovalectví, tak to, takový člověk je skutečně dobrý. Já to nevím. Takže vyzývám k umírněnosti, pokud jde o situaci, kterou dramatizujeme. Hovořím o těchto údajích bez důvodnění, které byste si měli přečíst, a to neignoruj, ale jak připomněla paní předsedkyně, existuje tu dělba práce, protože je na komisi na výboru pro zaměstnanost, aby se zabýval těmito otázkami. Já jsem se omezil na připomenutí, že pokud evropský sociální model byl užitečný během tohoto období, tak je na našich partnerech ve výboru pro zaměstnanost, aby tento model měl trvalý charakter, ale zdaleka nechci rozdělovat. Snažil jsem se nalézt indikátory, které by vyhovovaly všem poznámka Gigolta, potenciální míra růstu, míra využití výrobních prostředků. To jsem používal z prostého důvodu. Dnes vedem, se vede rozprava mezi, ekono, mezi odborníky na ekonomii, jaká míra růstu odpovídá plnému využití výrobních kapacit. A to je práh, odkud bychom měli skutečně eh, aplikovat eh, exit strategy, to, co prosazuje Evropská komise. Evropská komise zomnívá, že potenciální míra růstu v Evropě se snížila, je to 1 až 1,5 a proto potřebujeme tedy politiku, která nám umožní opustit krizi. Já bych měl za to, že takový postup by byl správný, i když si myslím, že dnes potenciální míra růstu je vyšší možná než 1,5%. A proto potřebujeme podporné opatření a potřebujeme využívat eh, automatické stabilizátory. Eh, abychom opustili tuto diskusi, já jsem se snažil o míru využití výrobních kapacit, abychom nemuseli hovořit o potenciální míře růstu. No my víme všichni, že stroje běží na 70%. Já nevlučuji do budoucnosti, že budeme vyrábět eh, něco jiného než, znečiš, než eh, vozy, které znečišťují. Je možné vyrábět i jízdní kola a můžeme se soustředit na výrobu energií, které nebudou znečišťovat. Mohou existovat obnovitelné zdroje a já navrhuji, abychom tuto úvahu použili, ale to nevyčerpává diskusy o orientaci investic a tady s radostí očekávám pozměňovací návrhy zelených v tomto směru. Děkuji. Uh, Děkuji. Já jsem neomezovala tuto rozpravu, protože zpráva pana Langena se bude diskutovat později, tak nám zbyla trochu, trocha času a je to důležitá zpráva a děkuji zpravodaji a všem ostatním za diskusi. 5. března máme termín na pozměňovací návrhy, to je příští týden. A berte prosím také v úvahu, že 3. března očekáváme návrh komise týkající se EU 2020, pokud to budete chtít vzít v úvahu. Pozměňovací návrhy se budou projednávat 22. třetí s tím, že ve výboru se bude hlasovat 27. dubna. Takže budeme mít určitě dostatek času pro jednání a rádi bychom, aby se to dostalo na plénum během druhé plenárky v květnu a aby zpráva byla už odhlasována před eh, zasedáním rady v červnu. Určitě do té doby nevyřešíme veškeré problémy, ale alespoň k jejich řešení přispějeme. Dobrá kolegové a kolegyně, Nyní k poslednímu bodu na dnešním pořádu jednání, tedy osmička týkající se odměňování ředitelů kotovaných podniků a politiky odměňování v odvětví finančních služeb. Spravodajem je pan Said El Khadraoui. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začal tím, že bych se omluvil za to, že bohužel je to trošku špatně načasováno, protože v pět hodin musím obhajovat jinou zprávu v jiném výboru. Ale Dobře, tam jsem oznámil v tom jiném výboru, že přijdu trošku později. Takže vážení kolegové, asi si pamatujete na doporučení komise z dubna 2009 a zejména eh, týkaj, týkající se mzdové politiky a to především mz, politiky odměňování pro tyto řídící pracovníky. Tato doporučení budou pravděpodobně eh, tím nejvýznamnějším bodem a základem našeho stanoviska, ale to není všechno samozřejmě. Je tam celá řada dalších iniciativ v oblasti odměňování, zejména pokud jde o, o, o G20 pokud jde o radu stability a myslím si, že Evropský parlament je skutečně zásadní, abychom my také v Evropském parlamentu vyjádřili doporučení a jasné stanovisko k tomuto tématu. V průběhu finanční krize politika odměňování řídících pracovníků bank a velkých podniků byla hodně kritizována, to je ten etický aspekt celé záležitosti. A potom jsou zde samozřejmě ekonomické dopady této politiky odměňování. Hodně se soustředujeme na krátkodobé hledisko, což pravděpodobně přispělo k té závažnosti finanční a hospodářské krize a je nutné mít přísnější pravidla, stabilnější pravidla. Myslím si, že toto je skutečně to, k čemu bychom měli směřovat. Tedy určité, určitá přesnější nařízení na zá, v určitém obecnějším rámci pro banky. Například pro banky můžeme pomýšlet na výraznější kontrolu celé finanční politiky eh, obecně bank. Potom je další zpráva, která bude zpracována k tomuto tématu. Cílem mé zprávy je spíše vymezit ty hlavní zásady, té politiky odměňování řídících pracovníků velkých podniků, která by měla být dodržována. Myslím si, že bychom například měli přemýšlet o způsobu, jakým tato doporučení mohou doprovázet ještě další doplňkové věci a tak aby se tato doporučení postupně stala závaznější, protože ta doporučení jsou nezbytná, ale je naprosto nutné se shodnout na společných pravidlech hry, která budou společná pro všechny státy Evropské unie. Takže studie dopadu komise bude velmi důležitá. Ostatně zde již konstatujeme určité tendence pojítko na, je zde na jedné straně s velmi špatným stavem našeho hospodářství a na druhé straně jsou zde tyto odměny, které jsou velmi vysoké. Takže konstatujeme, že za posledních 15 let došlo ke zvýšení odměn eh, řídících pracovníků, zejména té variabilní částky mzdy. Druhá, druhé zjištění a ta studie také prokazuje, že je velmi slabé pojítko mezi zvyšováním těchto odměn řídících pracovníků na jedné straně a těmi dobrými výsledky podniků na straně druhé, což také dokazuje studie dopadů komise. A potom je to to také vyplývá ze studie Mezinárodní organizace práce. Také konstatujeme, že pohyblivá část mzdy je velmi vysoká až dosahuje až 160%, zejména u velkých podniků a průzkumy u velkých finančních ředitelů, u důležitých velkých podniků dokazují, že se nesnižují například výdaje na výzkum a vývoj, a prostě nepodmiňuje to to, že tři čtvrtletní čísla budou dobrá. Jsou zde tedy určité národní iniciativy, které se vyvíjejí tak, aby bylo lepší vazba na jedné straně mezi odměňováním a na druhé straně výsledky, těchto velkých podniků, zejména v bankovním odvětví ve Francii, v Německu, v Belgii a v dalších zemích. Jsou země, které podnikají vlastní iniciativy, ale nezávisle na těchto jednotlivých postupech jsou také rozdíly v, mzdo, v, v, v předpisech a zákonech pro mzdovou politiku. To znamená, že nejse, není stejná legislativa v jednotlivých členských státech a nemůžeme ji tedy srovnávat. Když nebereme v úvahu tyto eh, rozdíly, tak by to mělo významné dopady na jednotlivé trhy. Potom jsou zde také doporučení komise. Na jedné straně se soustředují na krátkodobá řešení, zde vyvstávají určité otázky, zejména pokud jde o strukturu odměn, tedy tu fixní část a pohyblivou část mzdy eh, ředitelů nebo řídících pracovníků podniků. Je potřeba si položit otázku týkající se těch kritérií, která je potřeba stanovit a dodržovat. Kdy se například vyplácí ta pohyblivá část část mzdy. Pokud nebudou dosaženy cíle, tak zda se má vyplácet. To znamená celá řada otázek, které je potřeba položit. A další aspekt se týká vymezení kritérií výkonnosti nebo výsledku role nezávislých eh, členů představenstva a řídících výborů podniku. Toto všechno jsou otázky, které vyvstávají v těch doporučeních. Víte, že od 31. prosince loňského roku tato doporučení platí, takže členské státy budou nuceny zveřejňovat eh, údaje v této, bude to tedy platit od 31. prosince letošního roku, pardon, čili budou tam závazné údaje, které budou muset být zveřejňovány a komise bude sledovat, ty dodržování těchto závazků v jednotlivých členských státech. Mohu konstatovat, že komisař pan Barnier to potvrdil na radě ECOFIN a při svém slyšení skutečně zdůraznil nutnost eh, závazných opatření v oblasti odměňování těchto řídících pracovníků. Také zdůraznil tu skutečnost, aby řídící orgány společnosti eh, dávali větší pozor a přikládali větší význam těmto otázkám. O tom všem budeme mít možnost ještě diskutovat později. Také bych chtěl říci, že jsme se s Ellen Markaty pokusili zorganizovat slyšení v následujících týdnech nebo měsících, ale pravděpodobně to asi nebude možné, protože nebudeme mít čas na to, abychom to udělali. Ale nicméně bych vám uvedl harmonogram zpráva bude před, předložena 26. a 27. dubna. Lhůta na pozměňovací návrhy bude do 10. května pravděpodobně, tak abychom mohli začít o tom diskutovat začátkem června a aby 22. června se mohlo hlasovat. A potom to půjde na plenárku. Takže, vážení kolegové, to bylo velmi rychle. To byl můj úvod k tomuto velmi širokému, rozsáhlému tématu a jsem si jistý, že o tom povedeme skutečně rozsáhlou diskusi a netrpělivě čekám na vaše připomínky a doufám, že budeme mít dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji. Vicky je první. Děkuji. A děkuji také za tuto zprávu. Je to už po třetí, co diskutujeme o otázkách odměňování v tomto výboru během posledních pár měsíců, protože je to také součást diskuse o kapitálové přiměřenosti, kterou koordinuje Alice. Určitě se budeme těšit na výsledky této diskuse, takže se omlouvám, když se budu opakovat. Toto je téma, které zajímá daňové poplatníky a to nejenom ve Spojeném království. A je to téma, které nejen zajímá, ale taky jim velmi leží na srdci. Musím říci, že eh, britští daňoví poplatníci vzhledem k tomu, že tolik eh, peněz z banky dostali, mají zájem na tom, aby velká část těchto peněz nešla na neudržitelné prémie vedoucích pracovníků těchto bank. FSB i členské státy se snažily dopracovat k, ke globálnímu a také evropskému konsensu. Pochopitelně, že není vůbec problém s tím, že někdo vydělává peníze a, a že vytváří bohatství. Chceme-li vybřednout z této krize, je potřeba zajistit, aby mohl někdo vytvářet bohatství, ale zase na druhou stranu nemůže někdo a, k penězům ostatních občanů se chovat tak, jako kdyby byl v kasínu. naopak musí být odměňován tak, aby nebyl odměňován za to, že příliš riskuje. Nezapomínejme na Newtona a na gravitaci. Prostě pokud jste odměňováni ze zisku v dobrých časech, no tak pokud to jablko jednou spadne, no tak ho musí taky zvednout. Na vysoké úrovni zaznělo, že je potřeba změnit ty nejkratší smlouvy, které mají největší flexibilní složku. Na druhou stranu nezapomínejme na to, že právě v bance Lehman měli zaměstnavatele nejvíce akcí, takže v podstatě i v instituci, kde zaměstnanci byli tolik, s propojení s budoucností své firmy špatně pochopili tato rizika. Takže chceme-li udržet toto riziko pod kontrolou, tak politika odměňování sama o sobě stačit nebude. Bude potřeba se zabývat otázkou kapitálové přiměřenosti, likviditou těchto finančních ústavů. Nesmíme zapomínat ani na to, aby v organizacích měli dostatečně silné postavení lidi, kteří mají na starosti eh, zvládání rizika. Jsem ráda, že jste hovořili o otázkách řízení podniku a kultury řízení podniku, protože si myslím, že určité zainteresované strany se budou muset v podnikové sféře daleko více zabývat právě otázkou odměňování vedoucích pracovníků. Co se týče rovnováhy mezi pevnou a flexibilní složkou platu, tak tam musím říct, že mě trochu leží na srdci to, co jste říkal. Některé lidi, někteří lidi se snaží ukázat dobrou vůli a e, vzdávají se tak vzdávají se svých e, prémií, ale zase na druhou stranu existují instituce, které se rozhodly, že sníží prémie, ale přitom zásadně navýšily pevnou součást platu. No já se nemyslím, že to samo o sobě je trvale udržitelnější způsob podnikání. Prostě je potřeba, aby se odměňovalo zvládání rizika. Takže prostě jenom tím, že zvednete eh, pevnou součást platu a snížíte flexibilní součást platu, tak tím se to neřeší. Ještě jednou řeknu, co už jsem říkala v minulosti. Finanční trh je globální. Jedná se nejenom o globální finanční trh, ale i trh burzovní, korporátní. Je tedy třeba, když vytváříme pravidla, abychom se dívali na svět, eh, který je za hranicemi Evropy. Měli bychom pracovat s pravidly stanovenými v FSP a myslím si, že některé členské státy by potom mohla, mohly v oblasti odměňování stanovit přísnější pravidla, ale nezapomínejme na to, co říkala Evropská unie. Eh, už jsme o tom hovořili i v oblasti kapitálové přiměřenosti ve Spojeném království oznámili daň na takovéto odměny ve Francii totéž. Možná některé státy chtějí zajít za tato přísná pravidla a nemusí to být všude stejně. Heglund. Děkuji, Karl Heglund. Förande, jag kommer först säga att jag tycker det varit mycket sunda inlägg både från rapportören och... Děkuji. Já bych chtěl nejprve říci, že to škoda pro že zpravodaj musí odejít. Musí se postupovat skutečně velmi vyváženě. Před deseti lety bychom asi neřekli, že teď budeme diskutovat o tomto tématu. Měli bychom nicméně vždy doufat, že některá odvětví jsou snad rozumnější, že mají rozumnější podnikovou kulturu když hodnotí rizika. Ale musíme také připustit, že nicméně musíme vyjádřit určitá doporučení. A jasné, že činnosti v Evropě a jinde dokazují, že ta doporučení jsou skutečně nezbytná, ale to všechno musí být vyvážené. Co se týká směrnice o alternativních invest investicích, alternativních investičních fondech, protože jsou zde také určitá část populistických argumentů, které byly v minulosti používány. Byl na nás politiky vyvíjen určitý tlak, takže musíme jednat odpovídajícím způsobem. Musíme vnímat to, že jednotlivé věci je potřeba regulovat rozdílným způsobem. Musíme přemýšlet také, jak daleko mají jít tato doporučení. A potom také například v mé vlastní zemi nemáme potíže s tímto. Takže musíme toto také eh, mít určitým způsobem na paměti abychom možná nešli příliš daleko v, té, v těch doporučeních nebo v té regulaci. Je dobré mít stále na paměti tu skutečnost, že jsou zde také rizika v, u těchto finančních systémů. To jsou ta takzvaná finanční, eh, systémová rizika, jak je nazýváme. A to se týká právě také těch bonusů, o kterých se zde hovořilo. A potom jsou také důvody proto, proč máme určité systémy odměňování v jednotlivých podnicích. Není to tak, že by ten systém bonusu byl vytvořen proto, aby ti ředitelé dostávali hodně peněz, ale původně šlo o to, abychom také vlastně vypracovali model na určité široké základně. A to zde právě také zaznělo. Samozřejmě se staly potom některé ty platy nepřiměřeně vysoké, ale musíme myslet také na ty počátky, když chceme nějaká závazná doporučení. Je dobré mít určité dohledové úřady na národní úrovni, které by se tímto zabývaly. Je protože zde pravděpodobně budou vznikat nové povinnosti, ale samozřejmě si také klademe otázku, zda jsou proto k dispozici dostatečné zdroje. Soma sumárum se domnívám, že skutečně je potřeba skutečně najít vhodnou rovnováhu. A je zde také mnoho politického populismu a vyvíjen na nás velký tlak, jak jsem již řekl. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Pan Nitras. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velmi uh, vyvážené stanovisko v této otázce. Ale otázka zní, kdybychom dnes nebyli v krizi, zajímali bychom se vůbec touto otázkou do takovéto míry? Mně se zdá, že ani možná ne. Že pravidla, která se soustředovala na průhlednost a na veřejné informace, by byla dostatečnou regulací. V tomto kontextu si myslím, že by bylo dobré se zamyslet nad tím, že tady jsou různé skupiny problémů. Existují určité mechanismy, které byly škodlivé a které jsme si všimli během krize. Je potřeba tedy oddělit normální fungování, které by mělo jít na zásadě e, svobodných rozhodnutí vlastníků a patologické situace, kterých jsme si všimli během krize. Tak, abychom se nesnažili řešit celý tento proces svými opatřeními, protože i během krize byla řada institucí, které bez regulace odměňování a nepůsobily žádné problémy v této oblasti. Takže mně připadne jasné, že takováto regulace by se měla ubírat směrem určitých omezení, která jsou spojena s krátkodobým rizikovým chováním na trhu v důsledku anebo spojeného s odměňováním. To je ale patologie, proti které je třeba bojovat. Na druhou stranu ale existují běžné situace. Další věc. Tvrdě řečeno, pokud někdo dostane státní podporu, no tak v řadě evropských zemích vedení státních podniků má zcela úplně jiné platy než v komerční sféře. A mně připadá že by možná bylo patologické, kdybychom zachovali takovýto mechanismus, že prostě přesto, že někdo um, bere státní podporu, takže není regulován. Já si myslím, že by měl být regulován. Ale přesto bychom měli oddělovat podniky, které jsou jaksi v hraniční situaci, od těch podniků, které jsou v normální situaci a měli bychom se starat i o běžný trh, kde se neobjevují krizové situace nebo kde se neobjevují nějaká zásadní ohrožení. A je potřeba, aby ty podniky, které nejsou problematické, aby nebyly zatěžovány další regulací. Co se týče finančního dozoru, tak to by se dalo zvážit Ale to děláme především v době, kdy čelíme nějaké hrozbě. Obecně souhlasím s těmi, kteří říkali, že je potřeba tady opravdu po špičkách chodit, protože je to také otázka konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Děkuji. Thank you, Arlene. Děkuji, Arlene. Já si myslím, že celá řada věcí již zazněla a je to velmi rozumný přístup od kotáce odměňování, a to se netýká pouze bankovnictví, které e, e, řeším v rámci návrhu směrnice CRD3 o kapitalové přiměřenosti. Spravodaj se zmínil o globální oblasti, o aspektech, které bychom měli rozpracovat a neměli jsme čas na slyšení, ale myslím, že bychom měli vyslechnout experty, protože je to složitá oblast. A ti kolegové, kteří jasně řekli, co bychom neměli dělat, že bychom tedy měli věci předepisovat, ale měli bychom mít určité jasné zásady, které by měly plnit všechny členské státy a to je snad rozumný postup. A také musíme mít na paměti základní cíl, což eh, není pouze otázka etická, a tady souhlasím s kolegou, musíme hovořit o etických otázkách, protože právě proto jsme se tak eh, strašně mílili během této krize, kterou zažíváme, protože prostě u některých obchodníků na trhu etika absentovala. A ně, některé klíčové aspekty je ochrana a posilování stability finančního trhu. A tudíž principiální přístup je správnou cestou. Zazněla tu celá řada klíčových oblastí. Větší odpovědnost pro akcionáře. V některých krizích eh, akcionáři neplnili své povinnosti a vlastně přichází možnost vydělat více peněz, takže potřebuje větší dohled nad politikou odměňování a naprosto souhlasím s tím, že musíme mít eh, větší možnost ovlivňovat eh, investory a širší zúčastněné strany. Tady bychom neměli asi říkat, že by měli předepisovat odměňování, ale velmi se zajímám o model, který byl vytvořen v Nizozemsku, kde existují fora zúčastněných subjektů, zejména v oblasti bankovnictví. A tím bychom se měli určitě zabývat z hlediska příslušných námětů. Výbory pro obměňování a jejich větší úloha, větší transparentnost, více světla, více transparentnosti a to donutí společnosti, aby tedy nerozhodovali rizikově a aby se zabývali více sociální odpovědností podniků. Také bylo zmíněno, že zcela jasně finanční instituce vedou ekonomiku, ovlivňují ekonomiku, je, není špatné na tom vydělávat, ale musíme jasně vymezit, že politika odměňování by také měla eh, znát slovo neúspěch a někde neuvěřitelné. někdo si tvrdí, že vlastně bankéři si, neve, si tedy nevezmou prémie v letošním roce a vidíme jasně, že ta základní kultura se prostě nezměnila. A v této zprávě musíme změnit kulturu odměňování ve v sektoru finančních služeb. A to vyžaduje důrazné návrhy. A já jsem pro principiální přístup, protože vše, co bude příliš podrobné, nebude fungovat ve 27 státech. Je třeba vyslat jasný signál oblasti finančních služeb, že nechceme privatizovat zisk a socializaci ztrát. A takový byl přístup řady lidí v oblasti finančních služeb. A musíme jasně říci, že jako politici a zákonodáci nebudeme dlouhodobě podporovat tento přístup, takže já skutečně podporuji návrhy našeho zpravodaje Sven. Um, just, just very briefly. Velmi stručně. Byl jsem překvapen některými poznámkami, které tvrdili, že toto je vedeno populismem a dokonce to ohrozí konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Musím říci, že analýza krize ukazuje jasně, že došlo k přílišné motivaci, k přílišnému riziku a je třeba mít eh, takovou formu regulace, která zamezí krátkodobé motivaci a také eh, vidíme, že rozumné mechanismy v tomto oboru nefungují. Není to žádný populismus, není to žádné ohrožování konkurenceschopnosti Evropy. Přispěje to ke konkurenceschopnosti evropských eh, společností, protože jsme se v krizi naučili, že rozhodování o odměňování eh, představenství a dozorčími radami, že tato rozhodnutí nebyla v zájmu akcionářů a nebyla v zájmu ekonomiky jako celku. Takže když se zabýváme zásadami, které byly stanoveny v dokumentu komise, tak ty zásady jsou poměrně nejasné a vágní. A takové vágní zásady nestojí ani, nemají ani cenu papíru, na kterém jsou zachyceny. Musíme být přesní, pokud říkáme, že potřebujeme více politik odměňování, které jsou postaveny na osobním zájmu, tak je třeba hovořit o hospodářském cyklu. A pokud to je kratší než hospodářský cyklus, tak motivace k přílišnému riziku bude přetrvávat. V Německu existuje nová legislativa, která hovoří o třech letech ale tři roky to je příliš krátká doba na to, abychom zamezili tomu, že při nárůstu, při boomu, přílišná eh, riziková motivace bude základním faktorem pro rozhodování příslušných subjektů. Takže pokud by tu měla být proměná složka odměňování, tak by to mělo být ovlivněno celým hospodářským cyklem. Za druhé, Druhá zásada je samozřejmě jasná. Pokud existuje proměná část, tak musí být pozitivní i negativní. Za třetí, mělo by to být jasné omezení proměné části odměňování, například na 25 celku. Avšak chtěl bych zdůraznit, že klíčovou otázkou jako důsledek krize není ani tak eh, úroveň odměn, ale ukončit eh, kulturu přílišného přijímání rizika, přílišné rizikovosti a přijmout pravidla, která budou ve vaší zprávě i v jeho zprávě a i Musí to být jasná, závazná pravidla, nikoli nejasná, vágní, mlhavá a měla by tedy dbát důsledku krize. Děkuji. Jménem zpravodaje musel odejít do výboru pro dopravu, aby předložil další zprávu, ale kolegové a jeho asistenti si dělají poznámky z naší rozpravy a možná se obrátím ještě na pana Bulmana Jean-Paule. Já budu velmi stručný, paní předsedkyně. Myslím si, že máme hodně názorů o té otázce odměňování. To je téma, o kterém se bude hovořit v rámci zítřejší zprávy. Hodně se zde hovoří o rea skutečné a virtuální ekonomice. Nejprve bychom si měli položit otázku legitimity těch odměňování, tak těch a konkrétního přínosu těch konkrétních osob k hospodaření podniku. Ten systém odměňování řídících pracovníků finančních institucí, ale naši nejlepší inženýři, matematikové věci raději dělají makléře a zhromažďují peníze, než aby stavěli mosty nebo pracovali v udržitelné ekologii a tak dále. Myslím si, že toto je ta skutečná otázka. Víte, že v bance Societe General například, která je francouzská banka, o které se hodně ve Francii mluví, že mluvilo se o tom, že předseda, generální ředitel byl vyhozen. Byl to 30. nejvyšší plat v bance. Problém není ani tak plat eh, řídících pracovníků, ale těch, kteří jsou pod nimi a kteří jsou možná zainteresováni do toho systému, že tedy skutečně podstupují rizika a skutečně dostanou určitý welcome bonus, když přicházejí do banky. Myslím si, že skutečně si musíme položit tuto otázku. Já nejsem proto, abychom zrujnovali lidi, kteří pracují, ale měl by být určitý spravedlivý poměr mezi přínosem někoho ve, ve společnosti a odměnou, kterou dostává. Takže říká se, hospodářství se zničí a tak dále. Já Samozřejmě, když se udělají taková legislativa, tak všichni pojedou do, Budaje, do Dubaje a tak dále. Dneska už tam nikdo nejezdí. Děkuji. Corin. Corin, prosím. Eh, er Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zde nebyla, když zpravodaj prezentoval svůj text, ale nicméně bych se chtěla zmínit o některých eh, připomín, některých připomínkách svých kolegů, protože myslím si, že je nesmírně důležité, aby my, jakožto evropští poslanci, zástupci občanů, abychom se zabývali otázkami bonusu, protože občané nerozumějí tomu, že jsou takto přehnaně vysoké odměny, neúměrné, které dostávají řídící pracovníci bank, kteří na, které nakonec zkrachovaly. A že tyto banky reagují tedy šokujícím způsobem, protože to má dopady na stabilitu celého odvětví. Bohužel to stimulovalo přehnaná rizika a víme, že toto všechno výrazným způsobem přispělo k tomu, že nakonec se muselo využít veřejných prostředků pro záchranu těchto bank. Takže já si myslím, že více zásad, více kontroly v oblasti těchto bonusů je skutečně na místě a zdá se mi to normální. Takže se domnívám, že ta zpráva skutečně přichází ve správný okamžik. Je tam celá řada dalších záležitostí, které si zasluhují, eh, abychom o nich ještě více diskutovali, ale myslím si, že je potřeba regulovat určité věci. Máme určité zásady, které zde byly představeny, udělala to komise, také zde máme v Nizozemsku určitý bankovní kodex, ve kterém jsou uvedeny, uvedena celá řada zásad a myslím si, že v oblasti bonusu bychom měli říci, že chceme, aby byla společná pravidla, která budou platit všude v Evropě a že toto nemůžeme ponechat na libovůli členských států. Myslím si, že musíme zavést mechanismus, který možná to bude určitá kombinace legislativních principů, kde bude hrát roli Evropský kontrolní úřad a nejen národní kontrolní úřady, tak aby to skutečně byla ta nejlepší pravidla, která se budou uplatňovat ve všech zemích. Samozřejmě také musíme zejména dávat pozor na ten cíl, které jsou, musíme se vyhnout tomu, aby ta legislativa zase byla příliš podrobná, aby to potom nebyly předpisy, které budou příliš podrobné a nebudou se dát dobře uplatňovat. Je nutné, aby byl vytvořen správný rámec, ale zase nesmíme to přehánět a také zase nesmíme na druhé straně chtít jít příliš daleko, a příliš moc svazovat eh, rizikové chování, protože to rizikové chování má negativní i pozitivní hlediska a je potřeba omezit ty negativ, ta negativní hlediska, ale nikoliv ta pozitivní. Děkuji. Děkuji. Edward, prosím. Dnes hovoříme o astronomických odměnách, ale nehovoříme o odměnách a popových hvězd anebo fotbalistů, protože kdybychom to dělali, tak by si lidi mysleli, že jsme padli na hlavu. Ale zjevně si to nemyslí, když mluvíme o těchto věcech v souvislosti s finančním průmyslem. Takže asi to nějaký důvod má. Otázka ale je jaký. Mně se také nelíbí, že ti lidé, kteří mají nejvyšší IQ, nejdou do inženýrství a do jiných důležitých oblastí, ale kvůli penězům jdou do financí. Ale prostě tak to je a e, má to také souvislost s tím, jak vypadají naše univerzity. Na některé fakulty prostě lidi, studenti nechodí, zatímco e, ekonomické školy mají vždycky přeplněno. Otázka ale je následující. Jak si může tento sektor dovolit platit takovéto platy? Když je na tom finančně dobře a když se bublina nafukuje, no, tak tam zjevně lidi poběží ale když ta bublina praskne, tak eh, eh, najednou spousta lidí ve finančním sektoru eh, nemá úplně jisté pracovní místo a snaží se jinam. Hlavní důvod tedy tkví v tom, že jsme z veřejných prostředků zachránili odvětví, které mělo problém. Myslelo si, že ho zvládne, nezvládlo, vybuchlo to a to odvětví požádalo daňové poplatníky v podstatě, aby je vyplatili z toho průšvihu. A když se na to díváme z tohoto pohledu, tak otázka zní, jestli to vede k přílišnému přijímání rizika. Možná budete říkat, že to je populistické, ale daňové, daňoví poplatníci nebo občané jsou daňovými poplatníky a jde to z jejich kapsy. Z jejich kapsy se dotovaly a zachránili tato průmyslová odvětví. Takže se nemusíme prostě omlouvat za tento názor. My zastupujeme občany, občané jsou daňovými poplatníky, kteří zaplatili ten účet, kterým předložilo toto odvětví, takže následně mají právo na to vyžadovat určité principy, které jsou pro ně jako pro obecnou veřejnost a pro nás pro všechny přijatelné. Hola. Omlouvám se za spoždění, ale od 8 od rána jsem trčel na letišti, paní předsedkyně. Myslím si, že pochopitelně musíme reagovat. Na druhou stranu je potřeba k tomu přistupovat opatrně a vyrovnaně. Minimálně u nás diskuse a návrh pravidel se netýká pouze bank, s tím, že některé z nich se nezachovaly špatně, týká se to také malých podniků. Následně tedy dojde k celkovému navýšení platů, protože se nepřijímá systém s prémiemi. Takže já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že neexistují univerzální řešení a myslím si, že to platí i v tomto kontextu. Doufám tedy, že se nám podaří zaujmout k tomu vyvážené stanovisko. Neměli bychom být populisti, to je pravda, ale na druhou stranu souhlasím s tím, že eh, lidé jsou rozčílení a je potřeba toto mít na paměti. Děkuji. Já mám taky pár připomínek, mohu-li. Hodně jsme hovořili o riziku. A pochopitelně můžeme vytvořit pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti, likvidity, můžeme požádat finanční dohled, aby se, nad, aby se tím více zabýval. Můžeme se snažit ochránit tyto instituce před rizikem, ale mám pocit, že jsme se dostali do určité oblasti, které můžeme říkat morální nebo kulturní nebo etická, a že v této chvíli už se prostě nedá říci, že to je pouze na orgánech dozoru či dohledu. Na druhou stranu je strašně těžké regulovat chování. Myslím si tedy, že pakliže chceme vytvořit struktury, jako třeba fora zainteresovaných stran, tak je třeba mít právě na paměti, že tyto zainteresované strany můžou působit na úrovni mentality, na úrovni podnikové kultury. To si myslím, že je dobré opatření. Ale zase dostalo se to do fáze, kdy možná takovéto opatření u některých finančních ústavů, jako třeba bank, nebude stačit. Pokud jste kotovaná společnost, anebo pokud jste součástí obecně sektoru finančních služeb, tak A pokud eh, jste v sektoru, který nebude podléhat veřejné podpoře, pak když se mu nebude dařit, tak je to něco úplně jiného, než, než když jste v sektoru, kdy děláte, co chcete, tak vás stejně vyplatí ze státního rozpočtu. Hovořili jsme o státních deficitech. Možná, že bychom ji měli porovnávat s zisky některých finančních zisků eh, z finančních um, odvětví a porovnat se to. Před 20 lety třeba nůžky eh, rozevírající se mezi nejbohatšími a nejchudšími byly podstatně užší než teď. A existuje korelace mezi nárůstem tohoto rozdílu a nárůstem zadluženosti. Jakmile jste schopni vykouzlit peníze, které můžete půjčit lidem, tak oni si přestanou všímat toho, že ti lidi, kteří jim ty peníze dali kouzlem k dispozici, vydělávají tolik peněz. A finanční krize vede k tomu, že ze spoustu těchto půjček nyní musíme vycouvat. Měli bychom ale také vycouvat ze situace, kde existuje tak obrovský rozdíl mezi těmi nejbohatšími a tím zbytkem což platí rozhodně pro banky. Hovořili jsme tady o vyváženosti, to je všechno pěkné a je to všechno pravda, ale občas se stane, že nazraje doba, kdy i já jako liberálka prostě někdy polknu na prázdno a řeknu, no jo, prostě existují věci, které je třeba regulovat a prostě stačilo. A já minimálně jsem se do té fáze dostala. Týkalo se to třeba poplatku za mobilní telefon za hovory a udělali jsme z liberálního pohledu neliberální věc. Tady minimálně hovořím o liberalismu z našeho pohledu. Já si prostě nemyslím, že můžeme spolehat jenom na orgány a říct, ano, je to riziko, zabývejte se tím, protože ona to není jenom otázka, uh, otázka premií, ale celá otázka odměňování. Takže já v každém případě se budu těšit na návrhy, které se objeví jak v CRD, tak tady a možná sama poskytnu určité návrhy. Ale myslím si, že pakliže se něco má řešit, tak toto to určitě je. Je docela možné, že návrh této zprávy týkající se odměňování ředitelů kotovaných podniků a politiky odměňování podvětví finančních služeb by vedl k tomu, že bychom si říkali, že to je univerzální řešení pro všechny. Já si myslím, že to tak není. Že je potřeba za A rozlišovat mezi kotovanými podniky a nekotovanými, a za B mezi finančním sektorem a zbytkem, ale i v rámci finančního sektoru. To je všechno, co jsem chtěla říci, nikdo jiný se nehlásil do této diskuse, takže dám slovo zase Udovi za zpravodaje, aby eh, diskusi zhrnul. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já zde zastupuji zpravodaje za naši frakce pana Katruje. Já bych chtěl nejen poblahopřát našemu zpravodaji za jeho nasazení, ale také paní předsedkyni za její přispění a za skutečně vyjádření těch názorů. Myslím si, že oba zpravodajové, kteří odpovídají za toto téma, pan Katraui za zprávu z vlastního iniciativy a paní McCarthy, skutečně hráli správně svou roli a dokazuje to, jak skutečně se musíme angažovat do tohoto tématu. My jakožto výbor pro hospodářské záležitosti musíme poučit z hospodářské krize, která, kterou platí každý den lidé, kteří zkrát, ztrácejí svá místa, kteřím musí se přeškolovat a na mezinárodní scéně Skutečně se lidé ocitají v této situaci a musíme zdůraznit to, aby se státy chovaly odpovědným způsobem, o tom jsme dnes hovořili, ale také soukromí aktéři se musí chovat odpovědně, tak aby hospodářství znovu získalo zdravou rovnováhu. Já nechci příliš dlouho hovořit, chci jen říci, že náš zpravodaj je otevřený tomu, aby zapracovával připomínky kolegů a doufáme v další dobrou spolupráci. Děkuji. Uh, Děkuji jak řekl zpravodaj, a já řeknu ještě jednou, Návrh zprávy se bude projednávat 26. dubna, pozměňovací návrhy mají termín 10. květen, pozměňovací návrhy budou projednávány 1. června, hlasovat ve výboru se bude 22. června, s tím, že by se to mělo dostat na plénum v červenci. Takže děkuji vám a tímto uzavírám dnešní zasedání.